Uh, Colleagues. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Všechny vás vítám na dalším velice důležitém zasedání našeho výboru. Máme zde dvě důležitá slyšení a dva distinguované hosty v souvislosti s naším vyšetřováním. Obdržela jsem určité komentáře, vlastně se mi i sama učinila ohledně eh, světla, respektive denního světla, které tady dnes nemáme, to bohužel souvisí s přenášením, s live streamingem našeho zasedání, bohužel to tak počítám asi musí být. Takže musíme zářit my, o to víc. Tlumočení máme v 18 jazycích, schůze jako vždy přenášena na internetu a je bezpapírová. Mám pro vás dvě sdělení, kolegové, týkající se našeho harmonogramu. Eh, my máme času vždy, abych tak řekla, nedostatek na našich zasedáních. A od dnešku to platí dvojnásob, abychom zachovali vyváženost mezi oběma slyšeními a vyváženost mezi všemi kolegy, kteří chtějí hovořit. A proto vás všechny prosím už předem, dodržujte čas, stručné otázečky, ale pane Potočníku, také stručné odpovědi, pěkně věcně, aby kolegové případně měli prostor v rámci toho ping-pongového systému pokládat další dotazy. Poprosila bych, aby extra čas na konci nebyl využíván pro další otázky, protože eh, i tlumočení je omezeno pro ten dnešní schůzi a proto je potřeba pracovat efektivně a co nejkvalitněji. Tolik tedy můj trošičku zdlouhavý důvod, eh, úvod, který nebudu již protahovat. Dám slovo našemu prvnímu hostu dnešního odpoledne. Všichni znáte bývalého komisaře Potočníka. Zastával velice důležitý post komisaře pro životní prostředí mezi lety 2010 a 2014, což je velice zásadní období pro naše vyšetřování. A proto teď máte rovnou slovo maximálně na 15 minut. Prosím o váš úvod. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení členové výboru EMIS, vážení europoslanci a europoslankyně. To téma, které nás eh, dnes zde pojí, je vážné, ale přesto mi dovolte na úvod říci, že mi je velkým potěšením vás znovu vidět. Eh, vítám vaši iniciativu za, eh, založit tento výbor, jehož činnost se zájmem sleduji. Než přijdu k tématu, dovolte mi několik faktických sdělení, která jsou důležitá k danému tématu. Za prvé, Odpovědnost za environmentální problémy není pohodlná pozice, protože jste odpovědní za celou řadu negativních věcí, ale většina řešení těch problémů vůbec není ve vašich rukou. A i když oblast životního prostředí je známa jako oblast se složitou legislativou, do značné míry jste v rukou svých kolegů, ať už v komisi nebo v národních vládách. A jakákoliv řešení vždy znamenají střety zájmu. A proto je velice důležité, integrovat životní prostředí včas do legislativního procesu a to ve všech oblastech, jako je zemědělství, energetika, doprava, průmysl a tak bych mohl pokračovat dál. Integrace je pak zásadním bodem účinné a efektivní ochrany životního prostředí. Dále, já jsem přezal odpovědnost za životní prostředí, za toto portfolio na začátku roku 2010, hned poté, co jsme pocítili dopady neodpovědného hospodářského chování některých subjektů na trhu. A to nebyla ta nejsnadší doba pro ochranu životního prostředí, to si jistě pamatujete. Není potřeba skrývat, že hlavní zaměření lídrů politiky v EU, ať už na národní nebo evropské úrovni, včetně v Evropské komisi a v parlamentu, tehdy se soustředilo na nastartování ekonomiky. Růst a pracovní místa, to bylo tehdy to hlavní moto a tím i víceméně zůstává. Nejefektivnější a často jediný způsob, jak kolegy přesvědčit o tom, že životní prostředí je důležité, byly dopadové studie, jako například o tom, že kvalitní ovzduší má smysl i hospodářsky. Tolik tedy za druhé. Za třetí, já jsem se vždy snažil chápat podstatu každého problému, za který jsem byl odpovědný, ale s tímto přístupem musím říci, že to bylo a je vlastně i nadále nemožné sledovat všechny technické detaily ve všech oblastech, které jsou důležité pro kvalitu životního prostředí. A proto je velice důležité, Mít kolem sebe lidi, kterým důvěřujete, lidi, kteří jsou připraveni s, eh, s vámi být v dobrém, ale i zlém. Některé otázky, které jste mi předložili, jsou velice detailní a musím eh, uznat, že bych byl nebyl schopen na ně odpovědět, aniž bych měl pomoc odborníků z komise. Dokonce při přípravě na toto slyšení jsem se naučil leco nového. Za čtvrté, politika probíhá v reálném světě. Nemůžete vždy dosáhnout eh, to, čeho byste dosáhnout chtěli i když jste třeba přesvědčeni, že je to i nutné a že i máte zároveň pravdu. Zkrátka, vaším denním chlebem je kompromis. A je zde celá řada institucionálních kroků, které jsou zapotřebí, než v rámci tvorby konsenzu dojdeme k výsledku. Stěžejní je hodnocení toho, že jste nemohli dosáhnout ničeho lepšího a že ty kroky, které jste podnikli, byly kroky správným směrem. Teď mi dovolte obrátit se eh, na otázku emisí dýzlových automobilů, jak jsem eh, se o tomto problému dozvěděl a jak jsem do něj byl zapojen. Za prvé, jak víte, eh, nebyl jsem odpovědný za emise vozidel, byl jsem odpovědný za kvalitu ovzduší. Monitorování implementace legislativy o emisích vozidel nebylo mým úkolem. Ani jsem nemohl, když jsme zahajovali nějaké, nějaký postup o porušení pravidel proti členským státům za to, že porušili Eh, standardy kvality ovzduší. Nemohli jsme toto navázat přímo na téma, které diskutujete zde dnes. Důvodů, proč nebyly splněny právní standardy kvality ovzduší, je mnoho. Členské státy sami rozhodují o tom, které škodlivé látky budou řešit a jaká politika nejlépe eh, řeší jejich situaci. Já jsem slyšel celou řadu stížností od starostů a regionálních zástupců, že mají problémy s tím, dosáhnout standardů kvality ovzduší kvůli tomu, že legislativa na úrovni EU je špatná, mimo jiné legislativa o emisích vozidel. Nicméně jejich stížnosti měly směřovat i na jejich kolegy, na úřady, na, na orgány, na národní úrovni, které jsou odpovědné za implementaci příslušných, příslušných směrnic. Dál. Věděl jsem, že dýzlová vozidla mají vyšší emise v reálu než při testech. My jsme připravovali revizi strategii pro čistý vzduch eh, v roce 2010, tu práci jsme dokončili v roce 2013. Objevily se obavy o neadekvátnosti příslušných testů eh, měření emisí NOx u dýzlových vozidel. Tyto obavy se objevily už na začátku mého funkčního období. A tehdy jsem se dozvěděl také výsledky studie JRC. Ten problém jsem zmiňoval zde v parlamentu 22. března 2011 na konferenci o kvalitě ovzduší v evropských městech. Je to samozřejmě problém, který souvisí s většinou výrobců dýzlových vozidel. Za další, nebyl jsem si vědom toho, že by nějaký jakýkoliv výrobce vozidel podváděl tím, že manipuluje softwarem. To jsem zjistil zároveň s vámi, když vypukl skandál VV. A i tehdy jsem e, stěží mohl uvěřit, že firma jako Volkswagen by mohla být tak nezodpovědná a tak fundamentálně blbá, že by něco takového dělala. Za další, jak jsem se snažil řešit tento problém? E, pracoval jsem na několika směrech paralelně. Chtěl jsem rychlejší a efektivnější zavádění normy Euro 6 a nové výzkumné a vývojové postupy. Jejich zavádění by do značné míry mělo vyřešit eh, tyto problémy s dýzlovými vozidly, včetně otázky eh, diskrepance oproti emisím v reálném provozu. Zasazoval jsem se o lepší implementaci už tak právně závazných standardů Euro 5, 4 a 3. A to za účelem vyřešení konkrétních problémů, na které se dnes zaměřujeme. Po eh, velice zdlouhavé interní výměně názorů jsem zmiňoval tyto otázky také na politické úrovni tím, že jsem, vyslal, eh, že jsem poslal oficiální dopis Antoniu Tajánimu, který měl tehdy na starosti průmysl a příslušné standardy a požádal jsem je o aktivní spolupráci. Musím dodat, že s ním obecně se spolupracovalo velice dobře a to v průběhu celého funkčního období. Začali jsme včasnou dohodou o kontroverzní implementaci dohody REACH. Aktivně jsem se také účastnil pracovní skupiny na vysoké úrovni CARS 21, kde mimo jiné seděli všichni větší výrobci vozů v Evropě. Ehm, když jsem tak vzpomínal na to, o čem jsme tam mluvili, musím říci, že by bylo složité zmiňovat ty argumenty jasněji a jednoznačněji, než jsem činil tehdy. Snažil jsem se prosazovat témata, za která jsem byl odpovědný, to znamená strategii pro čisté ovzduší, taková řešení, která zlepší kvalitu ovzduší a budou řešit zdravotní problémy našich občanů efektivnějším způsobem. Zejména jsme toho e, dosahovali návrhem směrnice NEC a zde všichni víte, jak složitá jednání to byla. Rovněž jsem se ze všech sil snažil posunout implementaci na vyšší úroveň, snažil jsem se zvyšovat povědomí o tom, že jsem e, e, o, o těchto problémech, tím, že jsem mluvil o těch diskrepancích mezi testovacími emisemi a emisemi v reálném provozu. No a teď tedy k tomu e, samotnému jádru tohoto problému. A ta, to je odpovědnost. Je problematické, říkat, že někdo je odpovědný za něco, o čem nevěděl. Já jsem eh, nevěděl o konkrétních situacích, kde by se používala nějaká takováto odpojovací zařízení před skandálem VV a podle toho, co já vím, to nevěděla ani celá komise. Tím pádem eh, to, že jsme nevyřešili eh, otázku emisí předtím, než eh, na ní poukázal skandál VV, je částečně naše vina. Zpětně vzato bychom mohli říkat, že jsme mohli být ještě odhodlanější. I když po té, co jsme si zrekonstruovali všechno to, co se stalo a zohlednili jsme všechny faktory, mohu já sám eh, za sebe říci, že můj mandát proběhl velice dobře. A to včetně otázek, které diskutujeme dnes. Mohla komise jednat lépe kolektivně? My jsme poměrně eh, dlouho se snažili situaci napravit a byli jsme na správné cestě s Euro 6 a s těmi návrhy o výzkumu a vývoji, ale ano, měli jsme být ještě lepší. Komise je strážkyně dohod a jako taková má úkol dohlížet na implementaci evropského práva v členských státech. A pokud něco takto jasně porušuje implementační dohody, které jsou už tak dlouho zakotveny v právu EU, měli bychom být i aktivnější v tom, že zajistíme, že to bude efektivněji řešeno. A to nejenom v tomto případě, ale ve všech případech, kdy dojde eh, jaksi k pochybné implementaci. A tady šlo alespoň do stejné míry o implementaci efe, už existující legislativy, jako stejně tak šlo o nová opatření do budoucna. Mohli jste vy jako eh, europoslanci jednat lépe? No, já nevím, zda bychom zde dnes seděli, kdyby ten skandál nevybuchl tak, eh, tak náruživým způsobem. Se všemi těmi studiemi a se vším tím výzkumem, co k, tomuto, eh, co k tomuto máme, nesmíme zapomínat na to, že Evropský parlament podpořil pozici komise v rámci pracovní skupiny CARS 21. Samozřejmě nechci nějak podceňovat důležitost a význam tohoto výboru a jeho činnosti. Myslím si naopak, že to je velice dobrá iniciativa, velice dobrý nápad, jak změnit věci k lepšímu. Mohly jednat lépe členské státy? Jednoznačně. Až příliš často v oblasti implementace na straně členských států vidíme eh, vliv zájmů, které v rámci toho procesu nemají co dělat, zatímco zájmy veřejnosti jaksi absentují. A to i v oblasti testování dýzlových vozidel. Nemyslím si, že by k takovémuto skandálu mohlo dojít eh, eh, bez vědomí národních orgánů a bez jejich tacitního schvalování takovýchto postupů. Dokonce mohu citovat, eh, nedostatek vynucování pravidel na národní úrovni a nedostatečná implementace rámcové směrnice jsou v samotném základu problému, že nejsou plněny emisní normy v reálném provozu. Mohla pracovat lépe i média? Ano, e, nemusela se soustředit na tuto otázku pouze, když vypukl skandál. To také není úplně odpovědný žurnalismus. Ale abych to schrnul, abychom zlepšili implementaci, je potřeba, abychom my všichni e, kriticky a účelně analyzovali vlastní práci a abychom řešili systemické problémy, se kterými se potýkáme. Eh, europoslanci z výboru Envy si možná vzpomenou, že lepší implementace byla jednou z mých tří hlavních priorit. Já jsem se snažil ze všech sil, ale eh, bohužel na stole komisaře Veli je celá řada otázek i z této oblasti. Doufám, že eh, budou hrát aktivnější roli i občané. Doufejme, že problémy jako tyto nebudou neustále končit pouze na stole Evropské unie. Je potřeba zajistit dostatek času, zajistit dostatek ochoty k tomu, aby byly provedeny všechny potřebné kroky. Já si myslím, že právě vy máte unikátní možnost upozorňovat na tyto problémy. Například na jeden problém, který ovlivňuje kvalitu implementace, a to je distribuce odpovědností. Není vhodné, aby stejná služba byla odpovědná za hospodářský výkon konkrétního sektoru, ať už je to zemědělství, doprava, průmysl, energetika nebo cokoliv jiného, a zároveň za environmentální nařízení, která jsou s, tímto, s touto aktivitou propojena. Standardy v této oblasti jsou um, dále nastavena jako opatření pro zajištění fungování vnitřního trhu, i když mají sloužit primárně za účelem ochrany životního prostředí. Potřebujeme více sdílené odpovědnosti, lepší integraci environmentálních a jiných horizontálních politik. Jedině tak se vyhneme konfliktům a jedině tak vyvážíme sociálně, hospodářské a environmentální opatření. To, co mě na této aféře mrzí nejvíce, je ta rezistence vůči změně standardů pro vozidla a e, nedostatek implementace těch existujících standardů. Řeší se to pouze v podstatě z otázky konkurenceschopnosti a nákladu. To je krátkodobá, krátkozraká politika. Co budou Eh, dělat výrobci vozidel. Eh, například v Číně, kde se orgány rozhodly razantně řešit znečištění ovzduší, protože zkrátka nemají jinou možnost. Zkrátka, svět se rychle mění, včetně systému mobility. A my musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že nepřijdeme s křížkem po funuse, abychom sklidili hospodářské přínosy této změny. A v tomto kontextu musíme hovořit i o budoucnosti dýzlových vozidel a vůbec technologie dýzlových motorů. Vážení europoslanci a europoslankyně, na závěr mi dovolte říci, že je velice důležité vyjasnit si veškerá fakta v tomto konkrétním vyšetřovaném případě. To je důvod, proč jsem ani sekundu neváhal, eh, než jsem přijal vaše pozvání sem dnes, ale ještě důležitější, abyste v rámci tohoto procesu přišpěli k řešením, která budou eh, řešit systematické výzvy, které před námi stojí, tak, aby se podobná situace neopakovala do budoucna. Eh, v jádru dnešní debaty jsou dvě rozhodující otázky pro budoucnost EU. Za prvé, jsme připraveni změnit náš hospodářský systém tak, abychom mohli plnit eh, cíle udržitelného rozvoje a zároveň zlepšovat konkurenceschopnost a pozitivně ovlivňovat agendu růstu a pracovních míst. Globalizace nenastala přesně tak, jak očekávali rozvinuté země a Evropa. My jsme očekávali nové trhy pro naše kvalitní produkty, ale zároveň jsme získali také nové, vysoce dovedné konkurenty, a to i na našich trzích. Často bráníme neubranitelné v rámci našich výhledů pro eh, zaměstnanost a růst. V reálu se velice často stává, alespoň když vyprší krátkodobé dopady, jsou výsledky přesně opačné, než jsme očekávali. Naše záměry jsou možná dobré, ale ve finále vlastně zabijíme vlastní průmysl tím, že jsme příliš vstřícní. Tím pádem eh, průmysl má eh, více času, více mezer, volnější tempo. Já bych chtěl říci, že regulace nespočívá pouze na rychlosti, jde o vytvoření lepších podmínek do budoucna. Evropa je světovou špicí eh, chemického a automobilového průmyslu. Je naším úkolem si toto vůdcovství udržet. Je potřeba přivítat tuto novou změnu systému mobility a přivítat také nové systemické posuny v hospodářství. I koncept oběhového hospodářství, který podporuje tento výbor, naše komise, i celý Evropský parlament je další takovouto velkou příležitostí. A druhá otázka jsme si vědomi, zejména ti, kteří mají institucionální odpovědnost, že je potřeba posunout implementaci evropské legislativy na novou úroveň, a to myslím veškerou legislativu, ale zejména legislativu na ochranu našeho zdraví a našeho životního prostředí, kde lobby není tak dobře financovaná, není, nemá tak dobré konexe, ale je to oblast, eh, kde jsou obrovské zájmy pro evropskou veřejnost a proto musí komise i parlament jednat. Evropská unie je momentálně ve velice křehké fázi. Potřebujeme více transparentnosti a víc upřímnosti a více důvěry. A musíme také jaksi probrat mladou, mladé generace a jejich entuziasmus a jejich energii, protože i je potřebujeme na této strastiplné evropské cestě. Potřebujeme, aby i oni nám pomohli spravit ten náš rozbitý kompas. A každým krokem, který podnikneme, každým rozhodnutím musíme ukazovat, že pracujeme na Evropě, jako oni chtějí. Že pracujeme na Evropě, na kterou budeme moci všichni být pišní. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Potočníku, za úvodní projev a politické poznámky. Začneme prvním kolem a nejprve dám slovo panu Gerbrandimu. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane Potočníku, za úvodní projev. Využil jste příležitost také pro sdělení politického poselství, které jsme slýchali často v době vašeho mandátu. Moje otázka se netýká toho, eh, zda jste věděl o odpojovacích zařízeních, protože to jste odpověděl víc než jasně, ale myslím si, že stojíme před zásadnějším problémem a tím problémem je nefungující legislativa. Smyslem bylo dostat na silnice čistší auta, ale nakonec ta čistší auta byla pouze v laboratořích, ale na silnicích už se tak nechovala. Napsal jste dopis svému kolegovi panu Tajánimu v prosinci 2013, kde uvádíte mimo jiné, že dopis mm, dopis následoval eh, rozsáhlou výměnu informací a názorů mezi službami. Jak dlouho tato výměna informací a názorů trvala? Několik měsíců nebo let? Odmítala eh, DG pro průmysl eh, urychlit proces RDE a nebo odmítalo zahájit řízení proti členským státům? Můžete se k tomu vyjádřit podrobněji? Děkuji za otázku zde vyvstávají dvě hlavní otázky, kterým musíme porozumět. S Euro 6 a RDE eh, jsme usilovali o toto. RDE bylo nezbytné proto, abychom v Euro 6 ne, neodpakovali stejnou chybu, jako byla v Euro 4, 5 a 3. Ehm, a od to, e, tom bylo rozhodnuto 8.11.2012, kdy bylo přijato sdělení komise, to bylo pak schváleno radou a e, víte, že vy jste jakožto parlament přijali vlastní usnesení 10. prosince 2013, které to rozhodnutí podporovalo. Tolik k harmonogramu. Ale v té chvíli mojí starostí bylo dodržet stanovený harmonogram, eh, udělat maximum, abychom nezaostávali v budoucnu a současně implementovali oba aspekty. A zároveň jsem se snažil poukázat na problém u automobilů, které nebyly eh, ošetřeny eh, těmito novými předpisy, tedy které již byly v silničním provozu a již fungovaly podle starších standardů. A tam je potřeba zaměřit pozornost. Uvažovalo se o retrofittingu či jiných eh, krocích a zároveň jsme uvažovali také o legislativě, protože to, co bylo projednáváno, bylo řešením do budoucna. Nicméně to, co se děje na silnicích v té době, nebylo eh, předmětem zájmu. I víme, že eh, do budoucna budeme mít směs motorových vozidel na silnicích. Děkuji. Můžete prosím vysvětlit, velký rozdíl v jednání komise, jak jste jednali vy, odpovědný za čistotu ovzduší, jste zahájil 22 postupů řízení pro porušení předpisu, eh, čili z 22 státy z 28 Byl jste tedy velice přísný a zaměřený na splnění cílu. Na druhou stranu v oblasti legislativy u automobilů, za níž odpovídal kolega Tajany, se nedělo nic a byly tam jasné případy, kdy členské státy neplnily své povinnosti a komise zůstala pasivní. Můžete vysvětlit ten velký rozdíl v přístupu, protože samozřejmě e, cíle komise měly být jednotné, čistší vzduch v Evropě a samozřejmě zajistit, aby členské státy dodržovaly právní předpisy Evropské unie. Odpověď. Čistý vzduch a e, takové podmínky životního prostředí, které nebudou negativně ovlivňovat lidské zdraví nebo další stav životního prostředí, to byl můj úkol, moje odpovědnost. A s pomocí kolegů, kteří se mnou pracovali v generálním ředitelství, jsem eh, pracoval na tom, abychom měli dostatek kvalitních dat a dostatek nástrojů, abychom mohli ty eh, postupy řízení rozjet a vést. Nebylo to snadné v případě například znečištění látkami NOx a E, další. Zahájili jsme pilotní řízení již během mého mandátu. Bylo zasláno oznámení v tomto smyslu také Spojenému království, pokud se správně pamatuji. A co se týče postojů či schopností eh, u mých kolegů, to se musíte zeptat jich. Každý z nás má své důvody, proč zahájí to, které řízení, eh, abychom dosáhli svých cílů, za které odpovídáme. Děkuji vám, jsem je na cestě, proto přejdu eh, dál. Koordinátoři, pan Karec. Děkuji mnohokrát, pane Potočníku. Naslouchal jsem vašim slovům s velkým zájmem. Několik otázek. Tajany zahájil jednání skupina vysoké úrovni v roce 2010. Tedy znovu zahájili její působení. Je to správně? Musíte se zeptat pana Tajanyho, jestli je to správně. Já vím, že skupina 21 již existovala. Já jsem byl také jejím členem. Dobře, byl jste členem skupiny 21. Já jenom navazuji na to, co tu zaznělo. Ono to vypadá, jako vy byste dělal všechno, zatímco ostatní v komisi nedělali nic. Ale tato skupina na vysoké úrovni spadala pod generální ředitelství pro podnikání, tedy ten jej organizoval a vy jste byl členem této skupiny. Jak dlouho vám trvalo společně s představiteli průmyslu, než jste se dostali k konkrétnímu závěru? Vzpomínáte si na to? Já si pamatuji na zasedání 6. června 2012. A pokud si dobře pamatuji, ta skupina nefungovala o mnoho déle, ale podstatné bylo, že sdělení v oblasti eh, CARS 2020 bylo hodnuté. My jsme víceméně měli již v ruce kompromis o tom, jaké bude směrování do budoucna a moje pozornost se zaměřovala právě na to. Datum, které zmiňujete, je správné, tedy 6. června 2012, kdy vyšla závěrečná zpráva, tedy od října 2010 do 6. června 2012 ta skupina na vysoké úrovni fungovala, předkládala podněty a doporučení a na základě toho se pak mohla rozjet iniciativa Cars 2020 a pak parlamentu trvalo rok a něco, než se vyjádřil a než zaujal své stanovisko. Ale dovolím si ještě jinou otázku. Pokud vás zajímá, mohu vám ji Eh, říci, co jsem přednesla té skupině. Ne, to je celá jistě separátní otázka, tu vám položí jiný, jiní. Ale já bych se rád zeptal, co se týče kolegia eh, vy jste si uvědomoval, jak jste řekl, že dýzlové motory mají vyšší emise v, pr- v reálném provozu než v laboratoři. Zajímalo by mě, jak jste si to vysvětloval, Jaké otázky na jednání té skupiny padaly? Samozřejmě my eh, eh, můžeme se začítat, proč je v noci brzy tma. V zimě tady brzy tma. A já vám mohu ukázat to, co jsem sám připravil za roky 99 až 2017, to je tedy celý příběh, to je jediný důvod, proč vám mohu odpovědět na otázku harmonogramu, že jsem si tento průzkum dělal ale zajímalo by mě, jaké otázky tam byly skladeny, když si uvědomujete um, určitý nesoulad eh, a přitom odpovídáte za kvalitu ovzduší. Já mohu zmínit to, co jsem již říkal. Uvedl jsem tři možné příčiny, eh, proč Eh, emise neodpovídají. Eh, tedy jednak emise se zhoršují během eh, času životnosti automobilu, zároveň někdy se za laboratorních podmínek postupuje trošku jinak než při běžném provozu, kde se hovořilo o takzvaných zlatých automobilech. A dále hovořilo se o umožnění flexibility, které vede optimalizaci testovacích podmínek. A tam e, zástupci automobilového průmyslu hovořili o e, starších postupech, zároveň o aspektech, které závisí na konkrétním řidiči, na e, klimatických podmínkách, povětrnostních podmínkách dále, absence detailních ustanovení o postupu řízení vozidla Eh, emisní analytická data NDC e test je eh, zastaralý, cyklus při nízké rychlosti také neodpovídá výsledkům při běžném provozu. Často jsou v laboratoři výsledky lichotivější než v reálném provozu. To je jenom nástin otázek Zcela jistě těch příčin je celá řada a jsou technicky velmi složité, ale uva- eh, padl nějaký náznak toho, že někdo nejedná fér, že někdo podvádí. Eh, ne, eh, Neměl jste žádné indicie že, o nějakých podvodech v této oblasti, že někdo nehraje fér. Záleží na tom, co je pro vás nefér hra či podvádění tehdy jsme se mohli dohadovat, že něco není správně, kladli jsme si otázku, proč tomu tak je, ale postup testování znamená pouze nepřesné testování, nemusí to znamenat záměrné podvádění. Děkuji, já dám pak ještě zpravodaj jednou slovo. Pan Dans. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane panočníku, za vaše vystoupení. Eh, já myslím, že to bylo jedno z nejodvážnějších vystoupení, které jsme na půdě tohoto výboru slyšeli. Zaznamenal jsem, že jste zmínil, že vaše primární úloha v DG bylo eh, zajistit, aby eh, byl zaveden auditní postup co nejdříve. Proč si myslíte, že došlo ke spoždění těchto kroků? Bylo to v souvis- odkud pocházely tlaky, které zdržovaly celý postup. To je pouze hypotetická otázka. Ono se to těžko odhaduje. Předpokládám, že to souvisí s některými aspekty, které jsem zmiňoval ve svém projevu. V té době se kolektivní zájem společnosti zaměřoval na oživení ekonomiky. A to si myslím, že jste jistě v té době často slýchali, slýchali jste argumenty v tom smyslu, že je nezbytné zaměřovat se na růst a pracovní místa. To byl zcela jistě správný postoj, ale podle mých odhadů Eh, jsou však i jiné cesty, jak můžete výsledky hospodářství zlepšit, pokud uvažujete dlouhodobě. Ano, přesně snaha je dosáhnout jak růstu, tak udržitelnosti současně. Zmiňujete řadu zpráv, které vyšly z různých orgánů a které poukazovaly na to, že postupy testování vedly k nesouladu mezi laboratorními emisemi a emisemi v reálném provozu. Mě zaujal váš dopis panu Tajánemu, kde zmiňujete poprvé možnost eh, typového schválení eh, některých eh, automobilů, tak aby byly splněny legislativní požadavky. Pokud je problém v legislativě, tak jak naznačuje analýza dopis, tak jak zahájení RDE bylo také v této souvislosti nutné. Jak zajistíte, aby byly takové produkty staženy z oběhu? Eh, pokud je to problém v legislativě, tak zcela jistě eh, takové břemeno neponese na svých betrech výrobce. Eh, abych byl upřímný, já jsem přesvědčen, že pokud je dobrá vůle a připravenost na všech stranách, jak v Evropské komisi, v parlamentu, tak v radě, byli bychom schopni přesvědčit eh, výrobce automobilů ke zlepšení výsledku v reálném provozu. Například v USA nová benzínová dieselová eh, vozidla již splňovala požadavky platné v Evropské unii, takže zcela jistě byla technická proveditelnost dalších zlepšení. To jenom jsem citoval ze zprávy RC, to znamená analytická zařízení a technologie dostupné jsou. Problémem je, do jaké míry zavedení těchto technologií ovlivní nákupní cenu motorového vozidla. Ale samozřejmě právě takové náklady, o kterých hovoříme, již existují. To jsou náklady, které eh, nesou eh, občané poškozením zdraví ehm, zemědělci eh, horší úrodou a podobně. Vždycky ty náklady někdo musí nést. Já jsem jenom zmiňoval váš dopis. Zajímalo by mě, jak byste mohl nabídnout další opatření, například stažení typového schválení určitých typů vozidla. Zmiňujete tedy eh, seznam technologií, které jsou dostupné, nebo eh, případy, kdy zjistíte nesoulad v postupech výrobce a následkem toho by výrobce měl takový typ výrobku stáhnout? z oběhu, stáhnout z trhu. A pokud tedy došlo eh, k nesprávné praxi, eh, jak se, jsme měli reagovat. Odpověď je, těch příčin je celá řada. Já jsem to už zmínil ve svém úvodním projevu. A to, co uvádím v dopise, byly pouze možnosti. Já jsem nechtěl zavádět kolegu tím či o ním směrem. Já eh, ani upřímně nevím. Ano, já sám také vím, eh, jaký byl cíl toho dopisu, ale proč jste se rozhodl břemeno přenést na bedra výrobců, když říkáte, že problém je v legislativě? A e, samozřejmě je nutné legislativu zdokonalit. Celé jistě jste musel mít nějaké podezření. V zásadě se eh, vaše otázka dá přeformulovat takto. Je nějaký problém, pokud výrobce automobilu dodá do provozu automobil, které, který podle te, testů funguje v souladu s legislativou, zatímco v reálném provozu eh, jsou hladiny jejich emisí třeba až 15krát vyšší. Je to správné nebo ne? Je to nesprávné. Eh, děkuji, já se omlouvám. Mé letadlo mělo obrovské spoždění a já jsem se nemohl dostavit v čase, takže to je tedy taková eh, situace. Děkuji za flexibilitu, že mi dáváte slovo. Já tedy, pane Potočníku, nemohu reagovat na vaše úvodní slova, ale pokud tomu dobře rozumím, eh, tak já to chápu tak, že navrhujete, že komise se snažila řešit otázku emisí, snažila se inovovat takový, aspoň já mám dojem, ko, kolegium ehm, komisařů tedy říkáte, že udělalo dost pro otázku řešení eh, emisí. Ano, přesně to jsem říkal ve svém eh, úvodním vystoupení. Eh, je špatné ptát se, zda komise něco udělala dobře nebo něco udělala špatně. Prostě toto takto jasně eh, tady nemůžeme říct, musíme mm, Samozřejmě říci, že jsem třeba mohl být důkladnější v tom, co jsem dělala, ale důležité je, abychom všichni chápali, že každý z nás asi nedělal své e, e, úkoly naprosto dokonale. Je to otázka implementace, nejenom otázka legislativy, ale dotakázka provádění té legislativy. Můžeme přijmout jakoukoliv legislativu budeme chtít, ale nevíme, jak e, obrovské úsilí to je, aby všichni, všichni aktéři, kteří se na tom provádění legislativy podílejí, aby tito všichni opravdu fungovali dobře. Eh, mnoho lidí v řadě eh, institucí eh, velice intenzivně pracují na všech těchto otázkách, ale když hovoříme pouze o komisi, Jistě, můžeme hovořit o komisi. Já jsem byl členem kolegia komise, ale myslím, že je tady daleko více aktérů v celé této Děkuji, pane Potočníku. Já se chci ještě zeptat na další věc. Během vašeho mandátu Kolik eh, řízení pro porušení předpisů jste zahájil vůči členským státům během vašeho mandátu? No, tedy přesné číslo, bylo jich hodně. v těch, eh, eh, které jsou velice důle, těch faktorech, které jsou velice důležité pro lidské zdraví, pokud si pamatuji, tak prakticky většina zemí byla předmětem řízení pro porušení, lépe řečeno nikoli úplně celá země, ale třeba určité město, určitý region. Eh, prostě eh, měli, zejména v průmyslových centrech, byly problémy dosáhnout stanovených eh, norem pokud je o NOx, NO2, tady jsme zahájili řízení pro porušení ještě před eh, koncem mého mandátu, já tady mám přesná čísla, mohl bych se na to přesně podívat, ale já myslím, že vám asi bude stačit, když vám řeknu, že drtivá většina zemí byla předmětem takovýchto řízení pro porušení. Ale je možné dostat podrobnější informace, budete-li chtít. Eh, složky komise, útvary komise vám mohou poskytnout konkrétnější eh, odpověď. A teď ještě otázka výbor Envy eh, Evropského parlamentu, což je výbor, který odpovídá za kvalitu ovzduší. Ptám se tedy, zda někdo z tohoto výboru, či vůbec celý výbor, se vás zeptali nebo vás požádali, abyste dělal více na snižování eh, emisí NOx z průmyslu a zejména automobilového průmyslu? Ehm, mnohokrát jsme tuto otázku diskutovali ehm, během různých slyšení, která probíhala pravidelně ve výboru Envy. A mm, že by byla konkrétně specifická parlamentní otázka na toto téma, to si nepamatuju. Pamatuji si, že kolega Tajany dostal otázku od dvou členů parlamentu na toto téma. Dokonce vám mohu říct, kdy přesně to bylo pan Ivo Belet 1. října 2012 a 26. října 2012 to byl pan Lange. Tedy tito dva poslanci se eh, ptali na tu otázku rozdílů, eh, těch diskrepancí, o kterých tady dnes hovoříme. A to je otázka, kterou výbor Envy diskutoval pravidelně. No, já se neptám ani tak na tyto diskrepance, ale ptám se na to, zda někteří kolegové z toho výboru vás specificky žádali, abyste udělal něco pro snížení emisí NOx. No to byla součást mé práce. My jsme prostě běžně, pravidelně diskutovali o tom, jak snižovat NOx a diskutovali jsme o tom mnohokrát když eh, se ptáte, zda někdo konkrétní se mě někdy konkrétně ptal, tak to těžko tak to mohu odpovědět. Eh, děkuji, prosím, další pan kolega. Děkuji, já budu hovořit eh, nizozemsky. Pane Potočníku, děkuji za vaše vystoupení i za to, že jste přišel na toto naše zasedání. 2. září v EU Observer vyšel článek, kde je řečeno, že komisaři popírali existenci problému emisí eh, vozidel. Četl jste ten článek? Že automobilový průmysl v roce 2012 evidentně eh, vyvíjel tlak na členské státy i na komisi, aby byly iniciativy, které by eh, odložily spuštění striktnějších norem. Podle tohoto článku se zdá, že tady byl, byl tady určitý poměr sil mezi dvěma DG, DG pro životní prostředí a DG eh, pro průmysl. Co si o tom myslíte? A no, všechny takové dokumenty, které jste viděli, eh, se nikdy nedostaly eh, na stůl komise, protože to, byly interní, to byla interní jednání mezi těmi útvary komise, ale nedostalo se to na stůl a komisařů. Eh, jsou tady některé otázky, o kterých se mnohokrát eh, diskutovalo i veřejně. Za druhé, musíme prostě připustit, že to je součástí normálního života, že jsou tady některé útvary, které mají eh, určitý zájem a jiné útvary, které mají zase jiný zájem. To tak bývá. A když tady hovoříme o těch rozdílech, tak samozřejmě probíhají na to seriózní diskuse, někdy jsou to opravdu energické spory o takové věci, ale e, na jedné straně je samozřejmě požadavek, aby tady byly ambiciozní e, cíle a pak jsou tady zase kolegové, kteří spíše mají na mysli růst a e, ekonomický rozvoj, to je normální Eh, to byla úplně stejná situace například u Cat Review. A eh, my se opravdu snažíme dospět vždy k dobrému kompromisu, dospět k něčemu, co by řešilo situaci. A já jsem byl rád, že jsem velice eh, tlačil na to, aby tady byly dobré normy, aby se co nejrychleji uplatňovaly, ale na druhé straně samozřejmě eh, jsem si mm, kladl i otázku problémů spojených s těmi auty, které stále ještě jezdily eh, na silnicích a jak, jak tyto otázky řešit. Mikrofon, prosíme. Říkáte, že eh, takové interní konflikty jsou normální, ale důsledky jsou pak dramatické. Fal Falkenberg eh, vícekrát eh, sdělil své znepokojení v dopise adresovaném kolegům a v jednu chvíli žádal, aby proběhlo šetření na téma, zda výfuky automobilů mohou být jaksi odpojeny či ne. A nikdy na to nebyla odpověď, nebo nebyla tedy eh, pozitivní. Proč? To já opravdu nevím, to vám nemohu říci. To eh, během mého mandátu, to nepatřilo do mého mandátu. Ale jistě někteří kolegové by vám možná eh, mohli odpovědět, ale snad jen odhadnu, co bylo zatím. Když já jsem byl komisařem, tak vám mohu zaručit, že jsem neměl vůbec ponětí, že někdo takto podvádí. Tak, jak se to pak ukázalo, když propukl, propukl eh, skandál eh, Volkswagenu. No, říkáte to také ve svých písemných odpovědích, že prostě byly podvodné systémy, o které, o kterých se nevědělo. Ale každý si uvědomoval, již od 90. let, že tady je problém a uvědomovali si to ve Spojených státech. Neměla tehdy komise na to nějak reagovat? Ten skandál byl z roku 98 a e, ty odpojovací zařízení jsou zakázány v Evropě od roku 1998. To znamená, že tady nebyl žádný skutečný důvod, proč bychom předpokládali, že eh, se takto porušuje již dohodnutá legislativa. Čili, jak vidíte, je tady jistě velké množství důvodů, proč se taková věc stala. Já jsem se o těchto důvodech zmínil eh, že nás to ovšem eh, protože nikdo, nikdo nevěřil, že by se to takto mohlo dít. Děkuji. Děkuji vám, pane Potočníku, za to, že eh, nám věnujete svůj čas, že tady jste dnes s námi a že jste velmi rychle reagoval na naše pozvání a přijal toto pozvání. Já budu pokračovat eh, v tom, co už eh, začali naši kolegové z mé frakce. Tu Situace, kterou teď vidíme, je, že nikdo si tedy neuvědomoval existenci těchto odpojovacích zařízení a že vlastně mm, prostě tady se o tom nevědělo, tak se proti tomu také nic nedělalo. Probíhá tady diskuse v našem parlamentu, také se o tom jedná na dalších úrovních, včetně e, komise o tom, jak vypadají výsledky emisí v testech a jak to vypadá ve skutečném životě. My se tady samozřejmě díváme na to, jaké jsou tady postupy, jaká je legislativa, s čím se počítá do budoucna, s jakými postupy, aby se taková věc nemohla zopakovat. Během celé této diskuse eh, v komisi Eh, ptám se, zda vy, jakožto komisař, apeloval jste, aby došlo k nějakým eh, akcím, eh, k, aby se diskrepance objasnily, aby došlo ke změnám v legislativách. Apeloval jste na to vy nebo někdo jiný? Změny v legislativě byly na stole, my jsme o tom jednali, to bylo předmětem Euro 6. A e, to byla otázka emisí NOx. A pak RDE, e, to mi stále, stále se o tom ještě jedná, ale toto je směr, který byl zvolen, e, tedy testování na silnicích Eh, aby eh, byla, byl malý rozdíl mezi výsledky testu a skutečným životem, aby to byl tele, za prakticky zanedbatelný rozdíl. No a to se také samozřejmě spojuje s tím eh, zákazem odpojovacích zařízení, které již existovalo dlouho. A to jsou součásti toho mm, systému. My jsme s ním byli spokojeni. Teď jsme se jenom snažili, aby prostě ten čas byl co nejkratší, aby to řešení bylo co nejrychlejší a bylo co nejúčinnější. A další součást celé situace to byla otázka euro. 5, Euro 4 a Euro 3. To byly auta, která stále ještě jezdily po silnicích a e, prostě dostávali jsme určité náznaky, které přicházely i z Evropské agentury e, pro životní prostředí z roku 2004-2005 e, o tom, že tady jsou tato vozidla, prostě, že dochází k určitým diskrepencím, že jsou to závažné věci. A to je vlastně ten problém. Já na to jsem neměla odpověď, protože to nebyla věc, na kterou bych odpověď znal. Já se jen rychle pokusím ještě spojit dvě otázky do jedné, abych ušetřil čas. Eh, předsedkyně to zcela jasně řekla na eh, přípravné schůzce, že musíme respektovat čas. Během eh, legislativní práce jste si uvědomovali, že tady jsou diskrepance a chtěli jste je v legislativě napravit. Eh, byly tady nějaké tlaky zvenku, od průmyslu nebo z jiných, od jiných aktérů, eh, kteří by se snažili ty standardy snížit, nebo kteří by se snažili na vás tačit, abyste tu legislativu netlačili tak daleko? A Pravděpodobně eh, ještě v dalším kole bude velmi mnoho eh, otázek, tak jako to například bylo také zveřejněno ve Špíglu. My jsme byli tedy plně informováni o těch odpojovacích zařízeních a ptám se, zda vy ve své funkci jste nějakou takovou informaci měl? Tedy, jak už jsem řekl, prostě jsou tady různé zájmy v různých útvarech a také samozřejmě jiné zájmy jsou v průmyslu. Když je někdo odpovídá za průmysl, eh, tak samozřejmě naslouchá eh, průmyslu a má na paměti jejich zájmy můj zájem byl, aby se dodržovala legislativa, která byla přijata. A na to jsem velice tlačil. Byly tady velké problémy s kvalitou vzduchu a my jsme věděli, jak velice závažně lidské zdraví ovlivňuje NOx a že doprava právě zodpovídá za velkou část toho NOx ve vzduchu. Proto já jsem opravdu na tyto věci velice tuši, tlačil. A pokud jde o tu druhou eh, otázku, já tedy popravdě řečeno nevím, na co se ptáte. Já neznám ten článek, který jste zmiňoval. Ne, ne, německy nečtu, neznám tento německý. Eh, paní Konečná. Paní předsedkyně, také děkuji vám, pane potočníku, že jste si na nás udělal čas. A eh, dovolte mi snad jenom na úvod říct, že je podle mého na komisi ještě větší chaos, než jsme si do téhle chvíle všichni mysleli, po tom, co jsme tady od vás za poslední půl hodinu nebo hodinu slyšeli. Pro mě to začíná být uh, absolutně šílené, co se je schopno dít v jedné nebo ve dvou institucích, které jsou nám zodpovědné. Ale teď k vašem eh, nebo k mému dotazu. Vy jste ve svém dopise komisaři Tajanimu v únoru 2003 napsal, že mý zaměstnanci a já jsme často v nepohodlné pozici při obraně, a teď to zkrátím, zabezpečení cíle myšleno snižování emisí. Eh, můžete mi prosím specifikovat, kdo vás do této nepohodlné pozice dostával a jak dlouho jste v té nepohodlné pozici byl? I can Mohu vás ujistit, že v komisi žádný chaos není. Jsou tam pouze různé zájmy. A v Evropském parlamentu také není chaos. Jsou různé pozice. Tak to je součást našeho života. Pokud jste za něco odpovědní, musíte se ze všech, ze všech sil snažit o to, aby ten zájem, za který bojujete, byl, abych tak řekl, naplněn. Mluvíte o nepohodlné pozici já jsem hned na úvod řekl, když jste komisař pro životní prostředí, jste v podstatě neustále v nepohodlné pozici, protože jste odpovědni za všechny dopady, které způsobuje zemědělství, rybolov, průmysl, doprava, energetika a tak dále a tak dále a tak dále. Ale ve finále je to všechno u vás na stole a musíte hájit veřejný zájem. A mě to vyhovovalo, protože já veřejný zájem hájím rád. V podstatě jde v tomto případě totiž o ochranu vašeho zdraví, mého zdraví a ochranu životního prostředí. Zkrátka a dobře, to je něco, co musíte zohlednit, chcete-li žít život v politice. A abych byl naprosto upřímný, po těch deseti dnech, nebo kolik to bylo, když jsem se připravoval na toto slyšení, tak eh, jsem si ty pocity nepohodlí znovu prožil, protože ať děláte, co děláte, vždy jste trochu nervózní. A já jsem si připomněl, jak hezký je ten život po komisi. Vy jste mluvil o nepohodlné pozici, já bych toto spojení nezmiňovala, kdyby jsem se ho nepřečetla ve vašem dopise, ale eh, víte, mě překvapuje, že z těch vašich odpovědí velmi často vyplývá, že nejslabším článkem, který de facto celý skandál umožnil, jsou národní státy. Vy jste byl premiér, vy jste taky byl ministrem ve vašem národním státě. Vy jste vlastně jeden z mála, který si tady prožil obojí a je schopen to porovnat a přesto eh, kritizujete národní státy. Já, já se domnívám, že my, když tady mluvíme s národními státy, tak oni nám říkají, ale to je vinou komise, že si neuměla nastavit ty pravidla tak, aby byla jasná a aby my jsme potom věděli reálně, co máme dělat. Já bych teď ráda slyšela Eh, to zhodnocení té vaše situace právě z toho, že jste byl i premiérem vaší země a zároveň jste byl i komisařem a kde teď, když se na to zpětně podíváte, vidíte opravdu reálně tu největší chybu, nebo respektive ty, kteří ty chyby dělali? Eh, so I was never prime minister. Já jsem nebyl nikdy premiér. Byl jsem ministr pro Evropu bez portfolia v době, než jsem přišel do Evropské komise v prvním mandátu. Já jsem se v úvodu snažil o férové zhodnocení. Tedy, že každý, když se podívá na své chování v minulosti, by snadno identifikoval slabiny jeho vlastních rozhodnutí. Členské státy z definice jsou odpovědné za implementaci legislativy. A samozřejmě tím pádem mají svůj díl odpovědnosti. Ale jak jsem řekl, myslím si, že my všichni, kteří jsme kolektivně pracovali na těchto případech a podobných případech v minulosti, bychom jistě mohli dojít k závěru, že bychom byli všichni bývali mohli jednat lépe. Vy jste toto vyšetřování zahájili se zaměřením na ta eh, odpojovací zařízení na případ Volkswagen. A pak jsme začali velice intenzivně diskutovat o rozdílech mezi eh, výsledky testování v reálném světě a výsledky testování v laboratořích. A teď se také velice otevřeně diskutuje o důležitosti dobré kvality ovzduší. Evropě. A já si myslím, že to je jedině dobře, abych byl naprosto upřímný, protože jsme se konečně dostali k diskusi na téma, které je velice důležité. To pro mě bylo neustále důležité, aby se otevřeně mluvilo o tom, jak toho dosáhneme. Ale e, velice často se tak dostáváte k faktu, že diskutujete složité otázky, jako třeba tu, kterou diskutujeme tady. Pan Ekut. Děkuji, paní předsedkyně, díky, pane Potočníku, za váš elaborát na téma, jak vnímáte tu analýzu toho, co se stalo. Abych to tak trochu schrnul, je jasné, že od roku 2010 jste byli v CARS 21 eh, a tam byla i technická skupina na zlepšení těch testů od ledna 2011. Ale ve vašem dopise z února 2012, k tomu bych se chtěl vrátit, to je totiž velice důležité. Pardon, 13, ano, 2013 máte pravdu. Eh, protože tam se jasně mluví o tom, že se musí řešit dvě věci. Jednak Euro 6, tedy budoucnost a to, že se to nemá odsouvat eh, o víc než o tři roky, to už bylo v Cars 21 a tehdy jste to, řekněme, přijali, ale na druhou stranu bylo potřeba zaměřit se na aktuální eh, automobilovou legislativu a její dodržování a tam velice jasně říkáte, že panují plošné obavy o tom, že ten výkon byl nastaven na testovací cyklus bez ohledu na výkonnost mimo testovací cyklus. A mluvíte o tom, že nedochází jaksi k eh, řešení tohoto problému. A za měsíc jste dostal odpověď od pana Tajányho. Tam se mluví v podstatě pouze o té Euro 6, ale o tom druhém už vůbec, nebo téměř vůbec. Já bych chtěl vědět, co jste udělal proto, abyste po této odpovědi tu druhou otázku znovu vypíchl, protože se zdálo, že DG Enterprise se eh, zaměřilo pouze na Euro 6 a testy eh, v reálném provozu, ale vůbec se neřešila otázka eh, dodržování předpisů. Já nevím, vás to asi dost zklamalo ta odpověď, že ano? No, to víte. Na no, leco z toho se budete muset zeptat mého kolegy. Já jsem se vždy zajímal o obě dvě tyto věci. Jak už jsem říkal, já jsem vždy byl přesvědčen, že pakliže komise, Evropský parlament a členské státy měli tu politickou vůli a byli připraveni zatlačit na výrobce vozidel, tak by se to vyřešilo. To byl neustále můj přístup. Ten přístup byl založen v podstatě na eh, tom, co už jsem řekl předtím, že ta technologie existuje a existovala a že jsou trhy, kde mají auta úplně jiné parametry než na evropském trhu. A to jsou věci, které je potřeba zohlednit. Takže možné to bylo, myslím si já. Jak toho dosáhnout? No, tady si nevzpomínám, že bych na politické úrovni toto téma s kolegou ještě diskutoval, ale pokud by to bylo jako obvykle, tak by poté následovala určitá výměna názorů mezi službami. Přiznám se, to nevím, jak probíhalo, ale je běžné, že po politickém signálu pak začne docházet k různým věcem na různých úrovních v rámci jednotlivých služeb. Bylo konec konců vidět, že na konci mého mandátu si dopisovali generální ředitelé, takže docházelo k interní výměně dopisů ale nevím, zda šlo spíše o tu minulost nebo o co. Řekl bych, a to je pouze můj odhad, že se jednalo eh, pouze o to, jak zkrátit do budoucna tu implementaci. Ano, ale to je tady implementace do budoucnosti, takže opět to první téma, ale vy jste říkal, že tam máte ty dva aspekty, to znamená třeba nedostatek toho plnění předpisů v roce 2013, ta jediná reakce, kterou jste obdržel, od pana Tajányho, že v této věci přijali pokyny o finanční podpoře na podporu členských států, ale mně připadá, že to není řešení toho problému, který jste vyzmiňoval. Takže jde o to, k čemu došlo po této výměně dopisů eh, někdy v březnu 2013 a do konce vašeho funkčního období. Eh, to vám říct nemohu. Jak říkám, asi na úrovni služeb k něčemu docházelo. Eh, jakým směrem ta diskuse probíhala, to vám říci nemohu. Jestli to bylo tím prvním nebo tím druhým směrem, nevím. My jsme strategii pro čisté ovzduší vydali na konci, nepletuli se na konci roku 2013. Takže to bylo víceméně ve stejnou dobu. A potom No, já jsem se samozřejmě neustále zaměřoval na témata, která spadla do mé pravomoci, ale řešil jsem také témata, eh, pardon, ale neustále jsem ta témata na stůl nepředkládal. Paní Evi. Děkuji, budu mluvit italsky. Dovolte mi jednu otázečku. Podle vašeho názoru Mluvíme-li o překračování limitu NOx u dýzlových motorů, je to podle vašeho názoru hlavně kvůli použití těch odpojovacích zařízení, anebo je to kvůli nevhodnosti těch laboratorních testů a kvůli tomu, že homologace určitých vozidel je možná právě proto, že vozidla jsou navrhována tak, aby eh, plnila ty podmínky laboratorního testu. Eh, ta druhá možnost. Eh, děkuji. Děkuji vám za tu odpověď. Já si myslím, že je skutečně nutno mluvit jasně. Ty laboratorní testy byly specificky připraveny, bylo jimi manipulováno a bylo velice snadné je obejít. V roce 2004 věděli jste o nějakých alternativních testovacích možnostech? Slyšeli jste třeba o e, tom testu driving cycle, Nemohl by se byl tento alternativní postup použít na náhradu těch stávajících laboratorních testů? No, já od podrobnosti neznám, nebyla to, nebylo to mé portfolio, já jsem řešil kvalitu ovzduší a dělal jsem vše a je velice důležité pochopit, že pokud členské státy neplní určité standardy v oblasti čistoty ovzduší, je zde celá plejáda možných příčin. Jinými slovy, nelze ukázat pouze na emise z aut. To by nebylo korektní. Takže já jsem nezabíhal do podrobností, nebylo to v mé působnosti, nebylo to eh, v rámci mého portfolia, ale my jsme hodně vydávali veřejná sdělení, například eh, v komisi proběhla orientační debata o kvalitě obzduší už na začátku v lednu roku 2011 a už tehdy jsem tu otázku těch diskrepancí zmiňoval. Takže ono jde o tu dělbu odpovědností, já jsem zkrátka plnil svou část těchto úkolů. Dobře, děkuji. Ono je to trošku zvláštní, že uběhlo tolik let a z těch alternativních metod zatím nic moc nemáme. Používáme stále ty stejné testovací metody a testy v reálném provozu jsou neustále ve vývoji. Nicméně alternativy existují. Co se týká stávající legislativy, ta má za cíl zlepšit kvalitu ovzduší. Ale toho zlepšení stávajícími nástroji nedosahujeme. Že ano? Já nevím, nemohli jste se třeba zaměřit na to, jaké pobídky dostávali výrobci vozidel v průběhu času jaký tady byl ten pomyslný cukr, eh, cukřík, který jsme výrobcům aut nabízeli, aby nepoužívali ty eh, vlastně neplatné testy nebo ne, eh, no, ty chybné testy. Co jsme nabídli výrobcům aut, aby nepokračovali v těch vyjetých kolejích, abych tak řekla. Ano, děkuji. Jste řekla, že je hodně divné, že to už tolik let existovalo. V podstatě to říkáte člověku, který to jako jediný nahlas říkal během celého svého mandátu. A vám mohu vyjmenovat všechny své projevy, které jsem na toto téma měl, všechno, co jsem dělal interně, všechno, co jsem dělal externě. Já jsem o tom mluvil, snažil jsem se vyvinout také nějakou odezvu. Byl to vážný problém. Mě si stěžovali členské státy, regiony a starostové, že nemohou plnit normy. Konec konců ti mm, lidé mohli klidně jít za svými ministry u nich v členských státech a mohli je žádat, aby něco udělali s tím testováním v laboratořích. To je naprosto zřejmé. Rád bych pouze řekl, že ty nástroje, které zmiňujete ve své otázce, zkrátka nebyly součástí mého portfolia. Já jsem nemohl v tom kontextu nic dělat. Neustále jsem snažil, jako, už jako komisař pro výzkum, abychom víc investovali do budoucnosti eh, automobilového průmyslu, abychom změnili podmínky. Rád bych upozornil na něco, o čem nikdo nemluví, a to je budoucnost automobilových eh, systémů a systémů mobility. Víte, jak rychle se mění trh mobility. Je to ohromující a pokud se tím nebudeme řídit, vůbec nevím, kde skončíme. Je to velice důležité přitom. Eh, už v poslední době konečně vidím, že automobilový průmysl v Evropě začíná reagovat rychleji, ale to jsou ty zásadní otázky. Musíme na ulice dostat auta, která budou odpovídat politikám změny klimatu a kvality ovzduší. Taková je naše role. Ano, to máte naprosto pravdu. Ale tento vyšetřovací výbor řeší eh, špatnou zprávu těchto věcí veřejných. Naše eh, ostatní výbory, výbor Envy a ostatní, to berou velice vážně. Prosím dalšího řečníka. Neměli bychom si uvědomit nebo přiznat si, že pro všechny instituce, komisi, parlament, radu eh, i pro členské státy je opravdu obtížné, když musí bojovat na více frontách současně. Eh, shodneme se na tom, že komise, parlament rada odvedli skvělou práci v této oblasti s tím, že eliminovali částicové mise na téměř nulu, to tež v oblasti CO2, tam jsme na tom také dobře, ale NOXy zůstávají pozadu. Bylo velmi obtížné se soustředit totiž na všechna tato témata současně a to patří k povaze toho problému, čili u PM je to lepší, lep, eh, velmi slušné také u CO2, ale u NOXu je pokrok minimální, protože jste se zaměřovali na jiné oblasti. Odpověď? Ano, to je v zásadě odpověď na otázky některých kolegů, které tady padly. V té době totiž eh, byla větší soustředěnost právě na ty další otázky. A musíme si uvědomit, že větší pozornost byla věnována částicím CO2 než NOXu. A bylo to tak správně nastavené? Ehm, No, tak se kolegové rozhodli. Pokud odpovídáte za kvalitu ovzduší, tak se musíte zaměřit samozřejmě na všechny znečišťující látky, na všechny faktory. Tak jsem se eh, o to také snažil, proto jsme také zahájili řízení pro porušení, eh, které, která se týkala různých eh, látek. A téma, o němž dnes hovoříme, také do značné míry je příčinou, proč máme problém v oblasti NOXu proč jsme v takové situaci, v jaké jsme, ale jenom ještě jednu větu si dovolím doplnit. Myslím si, že politika zkvalitnění ovzduší eh, ukazuje, mám také podpůrná čísla, obecně patří k velmi úspěšným politikám Evropské unie. Je samozřejmě ne ve všech sektorech se to podařilo dokonale, ale je to podstatný úspěch. Také zmiňujete budoucnost, ale eh, musíme si uvědomit, k jakým chybám došlo v minulosti. Eh, minulý eh, týden jeden z výrobců zmiňoval, že tato technologie bude důležitá také pro následujících 10-15 let, protože z hlediska CO2 Eh, je to médium, které je eh, o 20 účinnější, tedy má menší emise než eh, benzínové motory. Měli bychom tedy i nadále investovat do čistého dýzlu? Podle mého názoru bychom měli co nejrychleji přejít k takovým automobilům, které jsou v souladu s naší politikou čistého vzduchu. Paní Dali, děkuji vám. Paní předsedkyně a děkuji vám, pane Ponoč, Potočníku, za to, že jste přišel a nabízíte upřímné odpovědi. Nicméně během svého mandátu jste několikrát zmínil, cituji, že um, automobily jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly požadavkům v laboratorních testech a že dochází tu a tam k některým úpravám. Můžete eh, to vysvětlit přesněji? Vy jste totiž již tehdy velmi obezřetně volil slova. To vidím i tady. Říkáte o tom, že jste nebyl osobně informován o konkrétních případech těchto e, problémů nebo existence odpojovacích zařízení, že jste, si, e, že jste nevěděl o konkrétních situacích. Měl jste však ale podezření, že něco není správně e, ve strategii odpojování? Já už jsem odpověděl. Nevěděli jsme o tom. Nevěděli jsme o tom, že někdo podvádí se softwarem. Když jsem Eh, zmínil úpravy. A eh, tak jsem eh, zmiňoval situace, kdy výrobce připraví automobil tak, aby prošel testovacím cyklem, ale takové zařízení již nebude potřeba během reálného provozu. Někdo tomu říká takzvaný přístup zlatého automobilu. Také bych zmínil aspekty směrnice NEC, kdy jsme hovořili o e, rostoucích důkazech nelegálních praxí. To se však týkalo manipulace ze strany e, uživatele s tím, že byl například odstraňován dieselový částicový filtr či e, docházelo k jiným úpravám motoru e, na straně spotřebitelů, tak jsme tomu tehdy rozuměli. Otázka, to je velice zajímavé, ale během akce Kvalita ovzduší v evropských městech jste mimo jiné uvedl, že tyto rozdíly mezi výsledky z laboratoře a z reálného provozu mohou být obrovské, e, v obrovských rozdílech a ten rozdíl může činit až 500 hodnoty říkáte, že s těmito takzvanými úpravami tak jak o nich hovoříte, zvýšením tlaku v pneumatikách, změně laboratorních podmínek a podobně, můžete docha- dosáhnout 500% snížení emisí? Odpovědi doufám, že jako v jiných situacích zde nebudete zabíjet eh, posla eh, špatných zpráv. Ale zmiňoval jsem testy ERC dýzlových motorů, kde došlo eh, ke zvýšení eh, o 200 až 700 eh, až 14 krát došlo ke zvýšení oproti průměrům a výsledek byl 4,5 krát emisní limit. Emisní analytika tak je byl také rozdíl, týká se to motoru Euro 6. 8 motorů splnilo standard a všechna vozidla byla certifikována na stejný standard, dokonce některé které měla, některá měla vyšší faktor schody. Další dotazy. Um, Ik heb u nu zo eh, veertig minuten aangehoord. předsedkyně, já jsem vám, pane, pos, eh, pane komisaři, naslouchali 40 minut. Máte sám dojem, že jste udělal maximum, tedy přednesl řadu projevů, zvyšoval jste informovanost, ale když dojde na lámání chleva, tak říkáte, že sdělení dostali služby, vy jste o tom nevěděl, e, psal jste sice panu Tajánimu, ale nedostal jste dostatečnou odpověď, netrval jsem na to, ale přitom jsem vyvíjel tlak na členské státy a ten tlak mohl být výraznější. A když hovoříme o DG pro životní prostředí, tak samozřejmě si uvědomujeme, že E, ti se těší velké pozornosti v tomto smyslu, ale zároveň to vnímáte skromně. Neměl jste jednat tvrději? Děkuji, vy jste krásně vysvětlil moje aktivity. Ano, a spát mohu dobře. Děkuji. To je krásná filozofická odpověď, ale otázka zní, takto. Pokud srovnáte eh, svoje postavení s postavením komisařky Kruzové, eh, tak eh, vy zde vyvíjíte, vytváříte dojem, že všichni komisaři mají tak nějak kolektivní odpovědnost. Možná bych měl svoji otázku přeformulovat. Neměl jste být skutečně důslednější, tvrdší? Odpověď? Ono je pohodlné dnes diskutovat o minulosti. Po bitvě každý generálem. Ale v reálném čase, kdy rozhodujete, jste nuceni k řadě kompromisů. Nemáte v ruce celý vývoj odpovědnosti eh, na různých úrovních a informace, které máte, se snažíte využít, jak nejlépe umíte. Mým záměrem samozřejmě bylo vždycky ovlivnit to, co ovlivnit mohu. A nikdy jsem neplýtval energií v oblastech, kde reálný vliv nemám. A některé ty organizační otázky eh, k tomu patří, protože organizace eh, služeb je v tomto smyslu eh, mimo moji kompetenci, i když některé služby fungovaly efektivněji, jiné méně, tak to jsem ovlivnit nemohl. Co jsem však řekl na úvod, má zásadní význam. Je potřeba v reálném politickém světě nalézt a dosáhnout optimum. Dnes samozřejmě, pokud na mě chce někdo ukázat prstem a řekne, ano, mohl jste bojovat, každý mohl bojovat, ale taková je realita. Budu hovořit francouzsky. Já budu pokračovat v těch otázkách, které porožila Miriam Dali o těch studií, které jste zmiňoval Eh, výsledky 400-500 krát horší eh, v reálu než v laboratoři. Hovoříte hodně o GRC, které dobře znáte. Tak, jak jste řekl v úvodním vystoupení, snažil jste se maximálně, ale nesnažil jste se zeptat v GRC, proč může být tento rozdíl nebo JRC, proč může být ten rozdíl tak hrozně veliký? JRC. JRC, mimochodem, já jsem eh, do určité míry po určitou dobu odpovídal, když jsem byl komisařem za vědu a výzkum. A lidé si často říkají, že když jste komisařem pro vědu, tak že znáte podrobnosti eh, veškerých vědeckých politik, ale vy se zaměřujete spíše na politiku vědy. Ale eh, často eh, vás dotaz, se vás dotazují na novinky ve výzkumu, ať už v zemědělství, v energetice. A to mě v té době také zajímalo. JRC zahájilo své působení že v roce 2002 testy u těžkotonážních vozidel a ty pokračovaly v roce 2007 a přišly s výsledky. Omlouvám se, já jsem jenom chtěla eh, odpověď na jednu otázku, když jste viděl, že ten rozdíl tam byl 400krát až 700krát určí, odkud eh, poté eh, mu eh, přicházejí tyto výsledky. Je i takový rozdíl ve výsledcích laboratorních. Ehm, požádal jste o další práce? Odpověď. My jsme měli poměrně dobré vysvětlení, proč je tam ten obrovský rozdíl. Já vám mohu přečíst prohlášení JRC, tak jak jsem z něj citoval. My rozumíme tomu, proč ten rozdíl vznikl, tak jsme tomu tehdy rozuměli dříve. Nikdo nežádal JRC, aby eh, testoval hypotézu případného odpojovacího zařízení, protože tehdy takové věci vůbec nebyly na pořadu jednání. A my jsme se domnívali, že pokud eh, vysvětlí, upřesníme legislativu, eh, předpisy pro testovací zařízení a uděláme všechny ty kroky, které jsem zmiňoval, by vedly k nápravě. Pan Zalber. Ah, okay. Different Somalis, Mr. Gizinke. Gizinke? Pojedu mit dem Flugzeug, deshalb darf ich. Ano, pan uh, Zalba měl spoždění, proto přebírám jeho slot. Já, pane Potočníku, díky za odpovědi. Popsal jste dnes dobré vztahy s komisařem Tajánem. V německých novinách Spiegel se ale člověk dočetl, že po celé léta eh, to byla taková miniaturní válka mezi vašimi oběma Eh, generálními ředitelstvími. Tak vy říkáte všechno skvělé, eh, noviny říkají válka, tak jak to tedy bylo? Both. Obojí je správně. Je to pravda. Já jsem na úvod řekl, jsou rozdíly mezi názory v různých ředitelstvích. Můžete tomu říkat válka, pokud chcete, ale je to spíš hloubková diskuse, kde si každý hájí to svoje a já jsem byl přesvědčen, že to, co hájím, je správné. A samozřejmě proběhla řada zasedání s kolegou Tajánem a spolupráce byla dobrá. To však neznamená, že jsme společně došli k řešením, která jsou na stole, ale diskutovali jsme a e, pokud e, tedy odpovídáte za životní prostředí, tak nejste spokojen, ale můžete být spokojen, pokud se posunete na cestě o kousek dál k té vyšší ambici. A myslím si, že během mého mandátu došlo ke kolektivním krokům dopředu. Samozřejmě díky pomoci kolegů z výboru pro životní prostředí doš- jsme udělali poměrně dobrý krok dopředu. Mazo. Takže taková válečná dobrá spolupráce. Tak jo. E, další otázka. Ve úvodu jste řekl, že jste mohli pracovat de- detailněji, že jste mohli dělat více, což je hezké slyšet takovouto sebekritiku, zejména od komisařů. Já jsem e, se minulý týden ptal vašeho pana kolegy, pana Ferhojgena, na ten proces roku 2005. Zda se vědělo o těch rozdílech mezi měřeními a provozem na ulici. Teď tedy ehm, po roce 2011 eh, dokončujeme ten proces pana Tajányho v roce 2016, to je nějakých 11 let dohromady. Co udělat, aby se ty procesy zkrátily? To je závažná otázka. Já si myslím, že příběh, který eh, jste popsal, je příběh, který mi dělá starosti. Já jsem vždycky bojoval za rychlejší dodací lutivý a rychlejší řešení a tak by samozřejmě to, co máme na stolech, nám přišlo dříve. Ale zcela jistě jsou rozdílné odpovědnosti, různé nástroje, které máme v rukou. A já jsem se snažil využívat ty nástroje, které z mého pohledu byly co nejúčinnější a nejefektivnější a ty souvisely tedy u mě. Kvalitu ovzduší se směrnicínek a vy víte, jak složité to tehdy bylo vyjednat a to jsou tedy cesty, kde je potřeba vyvinout větší úsilí a kde je nutné, abyste podpořili návrhy, které se objeví. Paní Kádenbach. Eh, děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, za prvé eh, chci říct, že nechci očerňovat vaši skvělou bilanci jako komisaře. Já jsem tady už mnoho let a vím, že e, vy jste byl vášnivým bojovníkem za životní prostředí. V tom dnešním slyšení se ale opět posiluje dojem, který mám už z jiných e, zasedání a to, že komisař pro zdraví a pro životní prostředí vlastně nemá stejnou pozici v rámci kolegia jako ostatní. Vy jste například pro mě byl vždy ten, který nevnímal růst a pracovní místa jako protiklad eh, ochrany životního prostředí. Spíše jste říkal, že v těch eh, environmentálních eh, zákrocích je začleněn růst a práce. Nicméně si myslím, že tento názor vaši kolegové z ředitelství pro průmysl a tak dále úplně nezdíleli. A Myslím si, že je potřeba nezapomínat na to, že znečištěným ovzduším umírá každý rok 200 tisíc Evropanů. To je potřeba zohlednit. Je to lidské utrpení, které ale také znamená velké zatížení zdravotních systémů jednotlivých členských států. A to není dobré pro Evropu. je to právě nedostatek vůle implementovat opatření. Například pro emise eh, vozidel. Nepodařilo se nám tyto náklady dostatečně zviditelnit. A to jednoznačně není dobré. Já jsem dělal, co jsem mohl, abych byl brán vážně jako, minis, jako komisař pro životní prostředí a také díky vaší pomoci a pomoci kolegů z výboru pro životní prostředí se nám také podařilo uspět na mnoha frontách. Pokud se ohlédneme do minulosti, můžeme být hrdí na řadu návrhů, eh, o nich se dodnes diskutuje i na této půdě. Zároveň faktem je, a je to realita života, že máme logicky některé priority, které dáváme na první místo. Růst a zaměstnanost, pokud se dobře pamatuji, byla mot, bylo motto dvou komisí vedených Barrozem a také úvodní práce komise Junkrovi se zaměřovala na eh, růst a zaměstnanost. A na tom se shodneme. Já jsem vždycky zdůrazňoval, že k tomu e, patří neoddělitelně také udržitelnost. Jsem totiž přesvědčen, že udržitelnost v oblasti sociální, hospodářské a oblasti životního prostředí představuje také výraznou obchodní příležitost pro budoucnost. Brandy, děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já musím říci, že se zde objevuje eh, takový obrázek špinavé bitvy mezi eh, DG pro životní prostředí a eh, DG pro průmysl. Zdá se, že všechny doklady byly na vaší straně. JRC a všechny další zprávy prokazovaly, že legislativa je nefunkční, že členské státy eh, právní předpisy Eh, neuplatňují a nevymáhají, ale přesto jste se neschodl eh, s panem Tajanem na konkrétních akcích. A pokud si ne, se neschodnete, obrátíte se přeci na šéfa. Obrátili jste v dané se v dané situace na eh, pana Baroza? Reagoval na to nějak, nebo to byl vůbec nějaký konflikt uvnitř komise? My jsme se v zásadě shodovali na řešeních pro budoucnost. To bylo řešení, které jste také přijali a podpořili. Problémem však bylo, jak tady správně zaznělo z vašich úst, byla existující vozidla a to bude problémem i do budoucna, když bude funkční e, systém v roce 2017, to bude problém Euro 6 a RDE. A pokud bych eh, to měl řešit dnes, tak bych se zaměřil právě na to, eh, protože eh, jsem tomu rozuměl v těch rozměrech, o nich dnes hovoříme, tak tomu rozumím dnes lépe, než jsem tomu rozuměl tehdy. Ale ne, neobrátil jsem se na šéfa, ale hovořili jsme o tom, orientační diskusi o kvalitě ovzduší, kde jsem informoval celé kolegium, včetně předsedy komise. A byl předseda Barroso nějak zapojen do této interní diskuse? Nejsem si toho vědom. Zmínil jste, že jste uvažoval jinak ve vztahu k vozidlům již v provozu. Také jste jasně uvedl, že považujete eh, za nesprávné, že nejsou typová schválení stažena u některých vozidel. Pan Tajány s tím to nesouhlasí. On se totiž zaměřuje pouze na testovací cyklus a pokud je testovací cyklus splněn, není žádný důvod stáhnout typové schválení a s tím jste nesouhlasil. Je tomu tak? Já si myslím, že obě tyto otázky je potřeba pojmout společně. Jednak budoucí vozidla a jednak implementace eh, předpisů existujících. Paní Kastelní. Děkuji. Pane Potočníku, vy jste už několikrát zmínil, že vám nepřišlo vlastně nic divné. Já jsem si ale velice pečlivě četla ten článek ve Špíglu. Když se díváte do minulosti, řekl byste, že se vaše komise soustředila na zbytečné drobnosti a tím pádem přehlížela velká témata, nebo jí unikly nějaké velké větší příležitosti? No až příliš často ale to platí o všech institucích, ve kterých jsem pracoval, ať už vláda, rada, komise. Až příliš často se zaměřují na detaily a nehovoří se o té všeobecné situaci, která je tak důležitá pro budoucnost. Tady bych s vámi souhlasil. No, tady už zaznělo několik bodů. Například My jsme na eh, posledních technických slyšeních řešili americkou situaci a legislativu o těch odpojovacích zařízeních. Má otázka na vás by byla asi tak, takto. Vy jste dnes opakovaně řekl, že jste neměl důvod to nějak rozpitvávat, abych tak řekla, ale já se chci zeptat, věděli vaše eh, služby, věděli vaši kolegové vůbec o tom, Jaké třeba definice američané pro té odpojovací zařízení používali v minulosti? No to byste se asi měla zeptat mých kolegů a ne mě. Ale vzhledem k tomu, že vím, že to jsou kvalitní kolegové, tak si myslím, že o těch definicích věděli. Paní Konečná. A ah, ne, I'm sorry, I'm sorry, Mr. Mr. A ne, pardon, pan López. Eh, děkuji. Když si zrekapitulujeme v tuto chvíli celou situaci, tak můžeme říct, že existuje celá řada eh, důkazů, eh, že tady byly diskrepance mezi laboratorními výsledky a emisemi za skutečné situace a také, že tady vlastně byly tyto odpojovací zařízení, které byly používány. A já tedy mám tuto otázku. Vy a pan Tajány jste pracovali společně na takových eh, iniciativách, eh, které se týkaly automobily. Měli jste problémy s eh, komisařem Tajány, když šlo o jednání o emisích automobilů? Yes, we were working together. Ano, my jsme pracovali společně na CARS 21. On mě laskavě přizval, abych se zúčastnil v té skupině. A já jsem té skupině jasně hájil ty zájmy, vysvětloval jsem stejné hledisko, jaké vám vysvětluji dnes tady. My jsme, nebo já jsem eh, se neustále snažil předkládat argumentaci, že by ty lhůty měly být kratší. A myslím, že je důležité říci, že po důkladné diskusi jsme dospěli eh, k názoru, který jste také v roce 2014, eh, pak je 2003, eh, náležitě podpořili v parlamentu. Takže Taková je situace, je tady jistě politická odpovědnost za rozhodnutí, která byla přijata. Ale vy jste mě neodpověděl na tu moji otázku. Zda jste měl vy nějaké problémy s panem komisařem Tajánem, e, protože můžeme předpokládat, že tady nějaké problémy mohly být e, a mm, pakliže tady byly určité problémy, které nebyly doposud e, zmíněny, tak já se ptám, proč jste se s těmi problémy neobrátil na kolegium komisařů? Eh, vy jistě také tady zde v tomto výboru máte nějaké neschody, eh, odlišné názory eh, oproti jiným kolegům a přesto jste kolegové a pracujete společně. Prostě tady otázka je tady, jak získat pozitivní energii z diskusí s kolegy, aby se porozumělo problémům, které se snažím předložit. Tak to fungovalo s panem Tajánem, tak to fungovalo s celým kolegiem. bez eh, mikrofonu. Chcete tím říci, že tady nebyly nějaké problémy? Eh, vy jste tedy spolupracovali, koordinovaně spolupracovali jste tak, jak bylo třeba. My jsme se maximálně snažili to, eh, tak, jak by měl každý se snažit. Paní Konečná. Děkuji. Dovolte mi ještě krátkou otázku. Vy jste tady mluvil o tom, že po bitvě je každý generál. Co ze znalostí toho, co o tom problému dneska víte, byste ve své době udělal jinak? Protože naším úkolem je i předejít tomu do budoucna, aby k těm chybám nedocházelo. My se tady bavíme o špatné implementaci. Já se domnívám, že eh, i pravidla, které se dala různě porušovat a byla vytvářena na úrovni komise, jsou taky špatná pravidla. Takže co vy byste řekl, že by se mělo udělat jinak, aby k takovémuhle průšvihu už příště nemohlo dojít? I could hardly do a lot Já bych těžko mohla dělat eh, nějaké věci odlišně, než jsem dělal Možná, že jsem se mohl více soustředit na eh, provádění, na tu implementaci, tam více tlačit, ale eh, zde jsem hovořil například v parlamentu v té době, kdy jsem vás informoval 24 ehm, Tady eh, jsem hovořil v Rotterdamu, hovořil jsem na dalších příležitostech, měli jsme velmi intenzivní diskusy také v komisi když eh, docházelo k výměně dopisů, výměně e-mailů, eh, výměně názorů na expertní úrovni. A aktivně jsem se účastnil všech těchto výměn názorů. Udělal jsem vše, co bylo možné. Také vy jste maximálně podpořili legislativu, za kterou já jsem zodpovídal. Já myslím, že to byl ten nejlepší možný postup eh, pro zlepšování standardů v této oblasti. Takže já jsem se maximálně snažil. Když se teď dívám zpět, tak říkám, že možná jediná věc, která eh, se měla asi udělat, je zaměřit se daleko více na ty problémy provádění. Ale prostě to je otázka životního prostředí. Je tady otázka velmi mnoha aspektů. Biodiverzita, kvalita vody, kvalita vzduchu. Je tady velmi mnoho aspektů z hlediska životního prostředí, na kterých se pracovalo. Já, než jsem přišel do vašeho výboru, tak jsem eh, vlastně eh, byl konfrontován Eh, s dvěma variantami. Buď prostě eh, říci vše, co jsem, co jsem věděl v té době, jak to tehdy fungovalo, eh, tak, jak mě to tehdy zajímalo. A ano, kdyby člověk měl možnost věnovat 10-15 dní každému tomu to problému, pak by to možná také přineslo své výsledky. Kolik? Ano, teď ještě pan Turmes jako poslední. Děkuji. V roce 2008 eh, DG Envy žádala od JRC, aby se vyšetřovala německá dýzlová autova. To právě ta auta, které, kterých probíhaly ty podvody. Uvědomili jste si toto? Eh, viděl jste, eh, věděl jste o těchto zkouškách? Viděl jste výsledky? Ne, nikoli, já jsem nevěděl o, tomto ani, o těchto testech, ani jsem neviděl výsledky těchto testů. Ve svém dopise říkáte, byl bych vděčný, kdyby se tady eh, definoval eh, prostor pro eh, určitá opatření v oblasti homologací. Já si myslím, že právně vzato komise byla v situaci, eh, kdy mohla zahájit řízení pro porušování, které by eh, vedlo k tomu, že by byla odebrána udělená homologace. To byla otázka politického rozhodnutí. Eh, rozhodl se pan Tajány, že prostě takovéto rozhodnutí neučiní. Jak už jsem vám vysvětlil na začátku slyšení, já jsem udělala vše proto, to, Eh, aby se náležitě eh, spustila řízení pro porušování předpisů v těch oblastech, za které já jsem zodpovídal a je těžké propojit všechny údaje a všecko dát do jednoho e, celku, když zahajujete řízení e, pro porušení předpisů, protože v takovém případě si musíte být jistý, že máte všechny údaje, že máte všechno propojeno a že vyhrajete v tomto řízení, že prosadíte své. Vy jste předtím řekl, že jste hájil veřejný zájem. 200 tisíc mrtvých každoročně eh, z hlediska eh, nedostatku v životním prostředí. Je to tady dobrý nápad eh, považovat z nečištění vzduchu za věc, která eh, tady může tolerovat takové emise těch aut. Něco přece je nutné udělat. Eh, každý to říká, i vy to říkáte, že je tady na jedné straně zájem životního prostředí, na druhé straně zájem průmyslu. To je konflikt, který musíme řešit. To je problém, který existoval v minulosti, ale není stále ještě vyřešen eh, v návrhu komise. Ano, já ve svém úvodním slově jsem eh, řekl eh, to věc. Ano, máte naprosto pravdu, ale tato eh, odpovědnost je v rukách Najdra Kalányho. Takže je tady otázka hájení obecného zájmu. Nikoli zájmy konkrétních průmyslových odvětví, ale všeobecný zájem. Na to se přece musíme soustředit v tomto výboru. Ano, děkuji vám a děkuji, pane Potočníku za otevřené odpovědi a také za politická prohlášení. A bude nám to pomáhat v dalším šetření. Děkuji, paní předsedkyně, a přeji vám hodně úspěchu. Okay, sorry, colleagues, for the small delay. Um, Vážení kolegové, já se omlouvám za toto zdržení. Zahájíme druhé slyšení dnešního dne. Velmi tady eh, vítám bývalého komisaře pana Ktajányho. Byl komisařem pro podnikání a průmysl v letech 2010 až 2014. Eh, měli jsme právě, pane Tajány, velice zajímavé slyšení s panem Patočníkem a teď eh, eh, bych vám dala slovo, abyste přednesl úvodní vystoupení. Prosím. Velmi vám děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že jsem zde na vašem zasedání. Jsem vám vděčný vám, vyšetřovací komisi, protože mi dáváte příležitost, abych vám prezentoval eh, situaci v letech 2010 až 2014, kdy jsem byl komisařem, eh, který měl na starosti průmyslovou politiku a který se snažil také zajistit eh, oživení evropského průmyslu po krizi. Já jsem vždycky eh, v komisi hájil tento princip. Během svého slyšení, předtím, než jsem se stal komisařem, jsem, říkal zde v parlamentu, že chci provádět eh, průmyslovou politiku, která půjde ruku v ruce eh, s politikou pro životní prostředí, to znamená zelenější ekonomiku zelenější eh, politiku, která by vedla pak k skutečně zelené ekonomice. Můžeme říci, že jsme se hodně zaměřovali na automobilový průmysl, který je strategickým sektorem a také jsme vypracovali eh, dokument CAR 2020, eh, tak se ten dokument jmenoval a dále to pokračovalo za konkurenceschopnější a trvale udržitelný průmysl. To znamená, že to bralo i v úvahu ochranu životního prostředí. V rámci tohoto akčního plánu byly také, byla také dvě hlavní témata, na kterých eh, teď pracuje váš výbor, to znamená přeskum z eh, rámcové směrnice o homologaci a za druhé reforma testů na kontrolu emisí. To spadalo do širší strategie v automobilovém průmyslu, eh, která vycházela z situace krize a směřovala do budoucna. 12 milionů pracovních míst eh, v automobilovém průmyslu, ty bylo třeba hájet a chránit, ale současně i eh, bdít nad životním prostředím a bránit eh, zdraví osob. Stanovit jasná pravidla, která spotřebiteli umožní být chráněn a která průmyslu umožní fungovat co nejlepším možným způsobem. Konečný cíl bylo dospět k automobilu s nulovými emisemi do budoucna, protože to vlastně je jediný model, který může být celosvětově kompetitivní, konkurenceschopný. A tak to také tehdy probíhalo. A když dovolíte, tak já teď přejdu do angličtiny, eh, protože všechny technické otázky, které eh, se s tím spojují, eh, jsou v dokumentech, které jsou vypracovány anglicky. Já svůj projev teď eh, budu soustředovat eh, na body v mandátu EMIS. Za prvé, Eh, kdyby komise byla měla evidenci nebo důkazy o tom, že jsou tady nějaká odpojovací zařízení, která eh, manipulovala emisí, tak tady mohu věci jasně říci. Já jsem nikdy neměl žádný důkaz o tom, že existuje a že se používají eh, takovéto odpojovací zařízení. Ani různí partneři, ani nevládní organizace, ani evropské instituce, ani členské státy ani poslanci Evropského parlamentu to nijak nenaznačovali. Druhý bod. Přeskum eh, postupu testů. Nařízení 715 z roku 2007 o standardech emisí v Euro 5 a Euro 6 vyžaduje, aby komise eh, prováděla přeskumy postupů, testů a požadavků eh, pokud eh, nevyjadřují emise, které skutečně existují eh, v reálné situaci. To byl článek 14, odstavec 3. Eh, Euro 5 stanovovalo standardy, pro nová auta od září 2009 a týkalo se to všech aut od ledna 2011. Jakmile eh, první eh, auta Eura 5 byly k dispozici na trhu mezi lety 2009 a 2010, JRC analyzovalo hodnoty emisí a eh, došlo k závěru, že emise ve skutečné situaci byly vyšší než eh, emise naměřené v laboratoři. Před konečným vstupem v platnost eh, standardů eh, emisí Euro 5 a před zveřejněním studie, to jest v listopadu 2010, Tady byly předloženy výsledky na veřejném eh, workshopu, aby se členské státy a různí eh, partneři mohli seznámit s výsledky výzkumu. Eh, výzkum JRC došel k závěru, že je zapotřebí vypracovat eh, nové eh, postupy testů, které by vyjadřovaly skutečné eh, situace na silnici. DG podniky pod mým vedením požádalo JRC, aby vypracovali nový postup, který by měřil skutečné emise za skutečného provozu. V lednu 2011 jsem tedy rozhodl vytvořit pracovní skupinu složenou ze všech relevantních partnerů a aktérů, aby se provádělo podrobné šetření a e, vypracovala nejlepší postup pro měření skutečných emisí ve skutečném provozu. Veškerá technická práce byla také projednávána eh, novou skupinou na vysoké úrovni CARS 21, eh, kde ve zprávě v červnu 2012 eh, se hovořilo o stanovení nového postupu jakožto eh, klíčové prioritě pro legislativu v oblasti automobilových emisí. Vzpomínám si, že skupina na vysoké úrovni ks 21 byla složena ze sedmi evropských komisařů, devíti národních eh, ministrů, dále zástupců průmyslu, odborů a nevládních organizací. Rozvoj a provádění nových postupů pro testování emisí eh, bylo klíčové také v akčním plánu CARS 2020, schváleném eh, z mé iniciativy v komisi v listopadu 2012. V roce 2013 JRC zveřejnili výsledky analýz a doporučili testování přímo na silnicích s přenosným zařízením pro měření emisí, aby tady byly skutečné hodnoty emisí za skutečného provozu. 1. dubna 2014, těsně před koncem mého mandátu, komise předložila členským státům cestovní eh, plán pro zavedení nové legislativy s postupem pro měření emisí ve skutečném provozu. Testovací postup, které nevládní organizace eh, doprava a životní prostředí popisuje jako nejlepší technologicky dostupnou možnost měření emisí. Práce byla eh, provedena eh, včas, bez průtahů, s velkým odhodláním a také podle povinností stanovených v nařízení 715 z roku 2007 a e, také to odpovídalo e, plánu CARS 2020. Pokud je o třetí bod, e, mandátu, tedy aplikaci eh, zákazu odpojovacích zařízení. Tady bych chtěl říci, že komise stanovila regulační rámec eh, a členské státy byly odpovědny za provádění. Členské státy, nikoli komise, začaly se šetřením eh, vůči určitým dodavatelům či výrobcům. Eh, také mm, tady bylo eh, řízení pro porušení v automobilovém průmyslu, které jsem se rozhodl vést eh, proti Německu. A to právě kvůli porušování nařízení o systémech, mobilních systémech. Tedy legislativa, včetně legislativy o zákazu odpojovacích zařízení, byla prováděna v automobilovém průmyslu. Cílem bylo doplnit eh, testovací postupy ex ante o další eh, dozor na trhu ex post. Po eh, veřejné konzultaci a po několika studiích, interních i externích, proběhlo posouzení dopadu přeskumu rámcové směrnice pro homologaci. To bylo dokončeno v březnu 2014. Toto posouzení dopadu bylo ještě doplněno Eh, také další analýzou z iniciativy komise eh, po skandálu, eh, emisním skandálu Volkswagenu. A na tomto základě také byl návrh nařízení pro přeskum rámcové směrnice typových homologací. Já bych chtěl říci a chtěl bych zdůraznit, že legislativa RDE je nejlepší systém, jak systém systematicky zabránit používání odpojovacích zařízení. Jak vysvětlil profesor Kai Borgest před eh, výborem EMIS? Když snížíme možnosti eh, úniku prostřednictvím testového cyklu, eh, tak vytvoříme eh, vlastně vše, co bude možné. A abychom to schrnuli. Nikdy jsem nedostal žádnou informaci či žádný důkaz o tom, že výrobci automobilů používají odpojovací zařízení, aby podváděli v oblasti emisí. Komise testovací postupy neustále přeskoumávala a měla ambiciozní postupy, aby bez spoždění měřila skutečné emise v reálném provozu. Komise hodně intenzivně pracovala na eh, dozoru na trhu v členských státech. Nová legislativa eh, Real Driving Emission, eh, tedy emise ve skutečném provozu, bude nejlepší nástroj, jak zabránit takovým strategiím, které vycházejí z odpojovacích zařízení. A na závěr bych chtěl připomenout, že veškeré iniciativy, které přijala komise, byly prováděny otevřeným, transparentním, všezahrnutým zahrnujícím systémem s účastí všech eh, relevantních eh, partnerů. Veškerá práce na vývoji nových testovacích postupů, tak jak to figuruje ve sdělení CARS 2020, eh, bylo podpořeno institucemi EU i členskými státy. Rada pro konkurenceschopnost ocenila sdělení CARS 2020 v, list, v prosinci 2012. Evropský hospodářský a sociální výbor v květnu 2013 přijal eh, pozitivní stanovisko a to též učinil výbor regionů v říjnu 2013. Evropský parlament prostřednictvím usnesení schválené na plenárním zasedání 10. prosince 2013 také schválil opatření CARS 2020. A nyní my, jakožto členové Evropského parlamentu, musíme bez odkladu eh, posilovat Eh, novou legislativu pro homologace vozidel, aby vše bylo závazné, jasné a transparentní. Já jsem přesvědčen, že tento výbor eh, tím, že vyšetřuje eh, veškeré tyto podvody, také vytváří základ pro budoucí legislativní rámec v oblasti emisí a budeme i nadále pracovat v rámci CARS 2020, aby automobilový průmysl byl konkurenceschopný a také trvale udržitelný. Děkuji vám za pozornost. Um, děkuji vám mnohokrát, pane Tajny. Jak jsem již uvedla, chci poděkovat všem kolegům, kteří dodrželi čas. Důležité je, aby otázky byly dostatečně stručné a konkrétní. A nejprve dám slovo Zolbovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane Tajany. Jak jsme zaznamenali při předchozí výměně názoru s panem Potočníkem, smyslem jednání tohoto výboru pro vyšetřování otázky emisí je zjistit, zda Evropská komise jednala náležitě a v náležitém čase. Proto bych rád, kdybyste odpověděl co nejpřesněji. Vzhledem k tomu, že se objevily diskrepance mezi výsledky emisí v laboratoři a emisí naměřených v reálném provozu, a e, vzhledem k tomu, že tyto analýzy jsou k dispozici již od roku 2006, by mě zajímalo, proč to trvalo tak dlouho, tedy až do roku 2013, než se vyvinula nová testovací procedura. Zajímalo by mě, zda také e, byla nějaká spoždění na straně komise, kdy k ním došlo a proč. Děkuji. Per darmi la possibilità di illustrare. Děkuji vám, prezalbo, a děkuji za příležitost vysvětlit časový harmonogram a časový rámec, v němž probíhala tato práce, která představovala výraznou politickou iniciativu na straně komise, iniciativu bojovat proti nesrovnalostem, iniciativu zaměřenou také na ochranu zdraví, protože odpojovací zařízení jsou porušením zákona, představují také určitý podvod, který škodí eh, společnosti jako celku. To znamená, že tam, kde se objevily nesrovnalosti, nesoulad, eh, tom smyslu, že neproběhla zkoumání eh, na silnicích, protože se testovalo podle nového systému, který zajišťoval pouze čtyři testy eh, pro městské modely, které probíhaly všechny v laboratoři. Hm, tedy vše probíhalo v prostředí dílny. A v roce 2010, na začátku mého mandátu, eh, se ukázalo, že komise eh, a i orgány RC eh, se snaží zjistit, co je nutné udělat, abychom odstranili nesoulad eh, ve výsledcích emisních testů. Také se zaměřovali na nejnovější modely Euro 5. A již v roce 2010, na konci roku, Eh, definitivně vstoupil v platnost Euro 5, protože se předpokládalo, že se bude aplikovat od roku 2011, od začátku toho roku a že bude platit pro všechny modely. Pak jsem ale eh, přes své generální ředitelství eh, se snažil reagovat a eh, zjišťovat výsledky. To bylo tedy ještě předtím, než byly výsledky oficiálně zveřejněny a ještě předtím, než plně vstoupila v účinnost eh, Euro 5. Proto jsme zorganizovali na konci roku 2011 workshop, v němž RC bylo dotazováno na práce, které zatím proběhly, jaké nesrovnalosti se objevily mezi eh, hladinami emisí v laboratoři a hladinami emisí v provozu. Všechny členské státy byly samozřejmě o workshopu informovány, workshop byl otevřený, mohl se ho účastnit kdokoliv od roku 2011 jsme tedy měli prezentaci oficiálních výsledků. Já jsem v té době také apeloval na JRC, aby připravilo strategii, která by nám pomohla lépe eh, zjistit, kde je problém, kde jsou nestrovnalosti. Potřebovali jsme testy, které by samozřejmě zabraňovaly jakýmkoliv diskrepancím mezi laboratorními testy a testy na silnicích. Samozřejmě podstatné bylo, aby srovnali existující systémy a nalezli ten nejlepší. Také jsem vytvořil pracovní skupinu, v níž byli zástupci členských států, nevládních organizací, výrobců a tak dále. A chtěl jsem, aby společně připravili cestu k, k úpravě testů. A samozřejmě jsem se zaměřoval také na článek 14 na řízení Euro 5 a vycházel jsem z doporučení číslo 15 to znamená, že pokud komise zjistí nějaké diskrepance, musí jednat. Ideální je tedy spolupracovat s těmi skupinami, tedy spolupracovali jsme s CARS 21 a dalšími subjekty a nakonec JRC provedlo analýzu monitorovacích systémů a nalezlo nejlepší systém tedy systém s přenositelným zařízením pro měření emisí, které by pak probíhalo přímo v silničním provozu. Děkuji vám, děkuji vám, předsedkyně, děkuji vám, pane Tajny, děkuji za úvodní prohlášení. Eh, hovoříte velmi jasně, Nevěděl jste o odpojovacích zařízeních, my jsme podstatě to tež slyšeli od dalších zástupců komise, včetně komisařů. Nezaměřujme se právě na tento aspekt. Já si myslím, že skutečným problémem je obrovská diskrepance mezi skutečnými emisemi v silničním provozu a emisemi v testovacím cyklu. A o tom problému jste byl velmi dobře informován, protože už zpráva z Agentury pro životní prostředí poukazuje na to, že tam velký problém je. Když jste tedy převzal svou funkci, tak jste byl již informován, že existují problémy s nefunkční legislativou, protože jsou plněny uh, původní cíle a také jste si uvědomovali, že členské státy ne vymáhají legislativu správným způsobem. Já také vidím obrovský rozdíl v cestě, jak komise přistupovala k legislativě v oblasti ochrany ovzduší, kde bylo zahájeno 22 řízení pro nedodržení předpisů a vaším postupem, kdy jste takové řízení nezahájil s žádným členským státem. Můžete mi tento postoj vysvětlit? Ne, tam se neobjevil žádné porušení. Ty, toto řízení pro porušení se týkala směrnice o čistotě ovzduší. Já jsem veteránem v oblasti práva, mám právnické vzdělání. Abyste zahájil řízení pro porušení předpisu, musíte mít právní základ a přesvědčivé důkazy. A nikdo mi nepředložil žádné důkazy ani indicie o tom, že by existovala odpojovací zařízení. A, e, ale já nehovořím o odpojovacích zařízení. Pouze o té diskrepance. Prosím, zaměřte se na moji otázku. Ano, chápu, o co vám jde. Když se zaměříme na diskrepance, tak ty nepředstavují per se porušení zákona, protože, jak jsem řekl, testy byly rozděleny do dvou subtestů tedy simulovaný provoz motoru eh, na silnici, na silnici ve městě a jeden z těchto subtestů také simuloval v chování motoru eh, mimo městskou oblast. A pokud typové schválení splňuje tyto testy, nezahájíte řízení o nedodržení, protože eh, tady nedošlo k porušení zákona. Nemůžete jednat opačně. Já jsem naopak zahájil řízení pro porušení zákona, pokud jde o Německo, například ve stavu k hračkám. Eh, a eh, další případ dokonce i proti Itálii, ale my máme pouze pět minut. Já tady nehovořím o hračkách, já hovořím o automobilech a v e, předpisech z roku 2007 je jasně uvedeno, že do roku 2009 musí členské státy e, aplikovat sankce, pokud výrobci automobilů nedodrží pravidla. A to e, členské státy nikdy nezrealizovaly a komise nijak v této věci nejednala. Tohle si musíme vyjasnit. Jak řekl pan Frhojken, já jsem byl v komisi až od roku 2010. Neodpovídám tedy za to, co se dělo v letech 2007 až 2009. A minulý týden pan Frhojken řekl, že nebyl informovan o tom, že by členské státy neimplementovaly danou směrnici. A když jsem se stal komisařem pro průmysl, tak jsem o tomto problému nebyl informován. Já jsem neměl žádné informace o tom, že by členské státy předpisy v tomto směru nedodržovaly. Dělal jsem maximum. Předsedkyně, dovolím si informovat eh, našeho hosta, že je to takzvaný ping-pong a že je možné ask další otázky. Já se omlouvám za nezdvořilost, ale bohužel máme jenom pět minut. A já jsem přesvědčen, že DG eh, Envy informovalo vaše služby o tomto problému, ale chci se dostat k další otázce a to eh, vytvoření RDE. V roce 2010 během workshopu bylo řečeno, že to bude technicky trvat dva roky. Ténou řekl, že to bude technicky trvat 6 měsíců. To znamená, že skutečnost, že to trvalo mnoho let, zcela jistě byl z důvodů politických, nikoli technických. A vy jste sehrával důležitou politickou úlohu. Můžete mi svou úlohu vysvětlit? Jak jsem řekl, rozhodnutí o harmonogramu přijala pracovní skupina CARS 21 a ještě to potvrdila skupina CARS 2020. A podpořila to komise, rada i parlament to podepsal. I ECOSOC to podepsal a výbor regionů. Nikdy jsme nebyli žádáni, abychom to uspíšili. A testy byly podpořeny parlamentem, proběhly včas. A Evropský parlament také musí sledovat komisi. Já jsem jednal podle toho, co bylo rozhodnuto pracovní skupinou CARS 21 a podle eh, názoru podporujících institucí. Žádná z těchto institucí nás nežádala o uspíšení tohoto postupu. Děkuji vám, pane Tajany, za to, že jste reagoval velmi rychle eh, na pozvání na toto slyšení. Jak víte, ne všichni komisaři byli z kraje tak ochotní. Děkujeme tedy za ochotu přijít a odpovědět na naše otázky. Já bych nyní pár věcí upřesnil z hlediska e, času. Ehm, já se pokusím nalézt určité souvislosti a položit tuto otázku. Vy jste se stal komisařem v roce 2010. E, poté, co byla zavedena legislativa Euro 5, Euro 6, tedy v roce 2007 byla přijata. A pokud se nemýlím, vy jste znovu zahájili iniciativu CARS 21 s cílem vzít v úvahu fakt, že je určitá diskrepance mezi výsledky laboratorních testů a testů z reálného provozu. A právě změněná skupina na vysoké úrovni, jejíž členy byly Potočník a další, fungovala od října 2010 až do června 2012. To znamená, červen 2012 to byla chvíle, kdy eh, CARS 21 řekli, toto jsou naše doporučení. A vy jste již v listopadu téhož roku tedy o dva měsíce později, když odečneme prázdninu, pře, eh, přišel s akčním plánem CARS 21 eh, a tam parlamentu trvala finalizace zprávy celý rok. A v té chvíli vaše komise poměrně rychle do dubna měla připravenou prezentaci pro členské státy a technickou skupinu o zavedení právních předpisů RDE. Zdá se mi tedy, že z hlediska času a víme, jak naše instituce fungují, tak z hlediska času si komise uvědomila problém, představila řešení a my jsme jako parlament museli jednat rychle a často jednáme pomalu a v tomto případě to bylo až trapně pomalu. Rok skutečně nepředstavuje krátký termín. My také dokážeme dělat věci mnohem rychleji. A již v lednu 2011, tedy krátce poté, co skupina CARS 21 vznikla, vznikla ještě pracovní skupina eh, pro vývoj testů RDE. Vy jste tedy zdědil situaci a vy jste zavedl změny které byly potřebné. A proč vše trvalo tak dlouho, to je dlouhá historie, ale eh, chtěl bych se v této souvislosti zeptat. Mimo to, co jste dělal v souvislosti s skupinou na vysoké úrovni RDE, eh, co jste dělal ve vztahu k členským státům? Jak jste s nimi jednal, protože ty měli implementovat platnou legislativu? Všechno naše úsilí probíhala ruku v ruce s členskými státy. Snažil jsem se je podpořil v tom, aby podporovali jednotný trh obecně. A samozřejmě členské státy byly vyzývány, aby se podíleli na práci CARS 21, aby se podíleli na pracovní skupině, která připraví nové testy eh, s přenosnými zařízeními. Eh, to znamená, členské státy jsme oslovovali denodenně a v roce 2012 jsme poslali velmi tvrdě formulovaný dopis představitelům členských států, aby sledovali situaci na trhu tím, že se uvažuje o reformě směrnice o typovém schválení i o tom, že je důležité to, co se děje ve všech oblastech dopravy. Chtěl jsem zajistit, aby se členské státy mohly těšit podpoře komise. A CARS eh, 21, vím, že byla ještě iniciativa eh, Green Car 700 milionů eur mělo být investováno do výzkumu, pak existovaly pokyny k takzvaným zeleným automobilům, jak mohou členské státy investovat, aniž by porušili ustanovení o státní pomoci a zároveň, aby mohli podporovat ekologická vozidla. To jsou důležité iniciativy z hlediska dozoru nad trhem. Jsme chtěli, aby členské státy nesly odpovědnost, tedy s reformou rámcové směrnice, s reformou testu jsem předložil akční plán pro podporu eh, trhu, eh, jednotného trhu a eh, děkuji kolegům k soudomu zákony, kteří zde podpořili tuto iniciativu a také jsme spolu s dalšími členy komise chtěli zajistit, aby členské státy umožnili vysledovatelnost pro vysledovatelnost výrobku a zároveň důležité je, že členské státy spolupracovaly v dozoru na trhu. Děkuji. Děkuji vám, pane Tajany, za odpovědi. My jsme od kolegy komise Potočníka slyšeli, že eh, práce v komisi je politikou, politickým kompromisem, kterému se nevyhnete. Vnímáte sebe jako někoho, kdo je překážkou legislativě pro čistý vzduch nebo naopak, kdo umožňuje její realizaci. Jak jsem řekl, již během svého projevu. Já jsem se zavázal, také jsem reagoval na otázku pan Turmeše, říkáte, zda jste překážkou nebo zda naopak umožňujete legislativu? Ne, nebyl jsem bariérou. Dělal jsem maximum pro zelená vozidla, také jsem podporoval elektro mobily. Bylo to součástí naší strategie. Omlouvám se, že vás musím přerušit, ale máme jen velmi omezený čas. Ve svém dopise z roku 2013 pan Potočník zmiňuje, že jste zavedl systém, že eh, stažením typového schválení se ovlivní emisní limity. Proč jste na to neodkázal? Proč jste ve svých písemných odpovědích eh, toto nezmínil? Říkáte jenom, že je potřeba splnit požadavky testovacího eh, systému a není to komplexní. Jak jsem již řekl, v souvislosti s panem Potočníkem komise nemohla stáhnout žádné typové schválení, protože to spadá do kompetence členských států. Pokud dojde k porušení, eh, tak členský stát musí informovat komisi o odpojovacím zařízení a podobně. Nicméně přesažení emisních limitů v tomto smyslu eh, také vedlo k tomu, že jsme změnili testy. A znamená to, že členské státy, které zjistí, že existují odpojovací zařízení, nebo že jsou takové rozdíly, nedá se předpokládat, že takové zařízení tam je, mě překvapuje, že o tom nevíte. Tam, kde má problém, proč jste neměl podezření? protože v roce 98 se objevil případ eh, v USA, to byl eh, soudní spor za miliardu dolarů, pak jsme měli zprávu JRC, pak jsme měli zprávu z roku 2013 a další, měli jsme doklady o mezerách v existujících právních předpisech. Překvapuje mě, že nikdo neměl podezření. Vy jste byl komisařem té době. Dá se očekávat, že byste na to reagoval. Znamená to, že se na konci každé komise, eh, každého mandátu skartují všechny dokumenty a neexistuje žádná kontinuita eh, mezi komisaři. Vy tedy eh, skutečně jste neměl konkrétní údaje, ale neměl jste alespoň podezření, nejednal jste na jeho základě. Ne, přímo ani nepřímo. Nikdo nezmiňoval nikdy odpojovací zařízení ani v Evropském parlamentu. Jeden jediný pozměňovací návrh byl předložen v té době, který odkazoval na odpojovací zařízení. Výbor Envy dokonce neměl k této problematice ani stanovisko. Nikdo o tom nehovořil. Nikdo ani nenaznačoval. Nikdo nezmiňoval odpojovací zařízení. Jediný případ, kde byla taková zařízení zmíněna, to byl text JRC, kde se zmiňovalo, že tato zařízení jsou zakázána legislativou EU. A v druhém dokumentu JRC uvádí, že test v silničním provozu je nejlepší cestou, jak se zbavit tohoto potenciálního rizika ale nesetkal jsem se s žádnou informací. Jinak bych samozřejmě jednal tak, jako jsem jednal vůči Německu, když jsem si uvědomil eh, porušení předpisu. Ale můžete vysvětlit, proč nejsou odpojovací zařízení, eh, eh, proč, proč jsou definována pouze u těžkotonážních vozidel, ale nikoli u lehkotonážních? Pokud jde o těžkotonážní vozidla, tak tam byl specifický systém silničních testů. Nemohli jsme pouze takový systém snadno eh, aplikovat i na běžná menší vozidla. Faktem je, že mm, eh, testovací zařízení pro Eh, kamiony jsou velká, jsou takovým karavanem, zatímco u menších automobilů bylo nutné vytvořit eh, lehčí jiný systém právě proto trvalo 8,5 roku, než se podařilo vytvořit RDE pro tyto vozidla. Eh, Pane předsedo, děkuji. Pane Tajány, Chci zdůraznit tuto poslední otázku. E, nikdo neměl žádné podezření. Mám opravdu divný pocit e, v této věci a snažím se to pochopit. Jistě byl tady americký precedens koncem 90. let a tady otázka odpojovacího zařízení bylo na pořadu jednání i v komisi a to již za komisaře Líkanena. Eh, je to v otázce 10. A ptám se, proč eh, se to pak eh, dostalo do pozadí pozornosti. To se týká období která o deset let předchází mému příchodu do komise. Já říkám, že já jsem nikdy neměl informace o odpojovacích zařízení. E, nikdo v evropských institucích e, o tom nehovořil. A dokonce i Spojené státy to zcela jasně neodhalili. Tvrdili, že je lepší e, mít kontroly v laboratořích než na silnicích a tak to bylo konstatováno. A my jsme si uvědomili, že náš systém kontroly je lepší, takže komise vlastně tady eh, byla i ofenzivní, nezůstala pouze v defenzivní pozici. Eh, byli jsme dokonce prezentováni jako průkopníci ze strany ICTT Eh, i v oblasti odborníků na životní prostředí bylo řečeno, že eh, kontrolní systém na silnicích nás teď staví vlastně do eh, přední linie boje proti odpojovacím zařízením a proti takovým diskrepancím. To jsou prohlášení, která nelze spochybnit. Takže pokud jde o mě, já myslím, že opravdu mě není možné něco vyčítat. Naopak, my jsme uchopili problém eh, otevřeně eh, a prostě řešili jsme ten problém když jsme zjistili, že tady je rozdíl mezi výsledky testů v laboratoři a v reálu a pustili jsme se do práce na nové legislativě. To nejsou nějaké drobnosti, to je opravdu i všeobecná iniciativa. Ano, ale před chvílí jsme slyšeli pana Potočníka eh, a také pan eh, Falkenberg eh, několikrát hovořil o těch eh, diskrepancích, o těch rozdílech mezi měřeních v laboratoři a měřeních v reálné situaci. Opakovaně se to zmiňovalo a já se ptám, myslíte si, že jste se náležitě zúčastnil diskutování o této otázce? Udělali jsme vše, co bylo třeba. Eh, byl tady CAR 2020, akční plán pro automobilový průmysl, eh, kde eh, se účastnil i průmysl, odbory, nevládní organizace. A my jsme všem prostřednictvím oficiálního dokumentu sdělili radě, parlamentu, eh, Evropskému hospodářskému sociálnímu výboru i, eh, promiňte, že vás přerušuji, ale podle prohlášení pana Potočníka se zdá, že byly určitá eh, napětí mezi dvěmi útvary, že tady byl určitý rozpor mezi průmyslovým eh, zaměřením a životním prostředím, že tady bylo takový vlastně určité, tady bylo soupeření, i když tady byla i dobrá spolupráce. Například v EU Observer je napsáno, že podle eh, se ukazuje, že eh, tady byli jedna kolegové v životním prostředí a dále kolegové v průmyslu, kteří neřešili situaci a Eh, vlastně podléhaly lobby automobilového průmyslu. Eh, jak rozumíte tomuto prohlášení? Prosím, věnujme se faktům. Text byl schválen CCR, tedy JCLC. E e to byl Eh, problém, to byl text, který říkal, že eh, automobilový problém, eh, průmysl nechtěl takováto změny. To ukazuje, že jsme nebyli podrobeni nátlaku lobby automobilového průmyslu. Vždycky jsme měli na paměti zájem občanů, tomu jsme dávali přednost před zájmy průmyslu. To je také jasně řečeno v dokumentu, protože tam bylo řečeno, že průmysl měl námitky proti rozhodnutí komise tak to je jasný fakt. Všechno ostatní jsou pouze hypotézy ale jistě je tady kolektivní rozhodnutí, tak tam se mohou objevit i některé protichůdné názory. Já jsem spolupracoval s komisařem Potočníkem, ať už jde o automobilový průmysl, o průmyslovou politiku či jiné aspekty. Společně jsme zorganizovali misi do Číně. Společně jsme eh, tady vždycky postupovali, když šlo například o o eh, REACH. Pan Federle. Děkuji, je zaznělo mnoho otázek, já se pokusím to říci stručně. Eh, mám tady poznámky eh, z 4. července, eh, kde jste se setkal s Alfonso de Pascal ze Shadow Electronics. Týkalo se to kontroly trhu a některých bylo konstatováno, že je třeba udělat více v oblasti automobilů. Eh, uvádí se někde NOx nebo odpojovací zařízení nebo podvody. Eh, v této poznámce se také říká, že připravíte dopis národním vládám eh, to, a to z 25. července. A já se ptám, zda to bylo vlastně, ehm, zda to byla snaha o určité varování nebo určitou snahu pokročit v této věci? během toho setkání, jak je řečeno v tom schnutí, se hovořilo obecně o problémech, eh, zejména pneumatik. Eh, byly tady určité padělky, zejména pneumatik Michelin. Evropský trh byl v té době zaplaven eh, padělanými výrobky z Číny. Já jsem udělal to, co se ode mě chtělo. Vždycky jsem zdůraznil samozřejmě eh, o tomto aspektu trhu, ale nikdo tehdy nezmínil odpojovací zařízení či nějaká podvodná zařízení. Eh, a také jsem nikdy ne, nezmínil Volkswagen. Eh, bylo to otázka pneumatik, tam jsem tedy sepsal dopis velice energický. Hovořil jsem o tom také s jedním evropským poslancem, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Hovořili jsme především o jednom představiteli eh, továrny na pneumatiky, které žádali Spojené státy, aby respektovali legislativu. Děkuji. Takže eh, toto bylo eh, popsáno jako, že to mohlo jednat o NOx a odpovědacím zařízení, ale ne, vidím, že to bylo o pneumatikách. Prosím, ne, ne, ne, to se týká kontroly trhu ale v textu se hovoří pouze o přes, ne, nehovoří pouze o přeskumu rámcové směrnice, ale hovoří se o celém trhu, samozřejmě specificky o pneumatikách, ale také o kontroli trhu obecně. Ano, takže eh, když probíhá podvody na trhu, tak je třeba provést eh, nějakou změnu a musí se kontrolovat, jak je to s NOx. No, když jsme nevěděli, že existují podvodná zařízení, tak jsme si to nemohli vymyslet. Přede mnou se nikdy nemluvilo o takovém zařízení, které je odpojovací. A to ani při setkání s Di Pasquale, ani o, při jednáních s panem Potočníkem, ani v žádném jiném případě. Jedinkrát jsem o tom slyšel a to bylo v tom, co uvádělo JRC, které říkalo, že nové testy jsou lepší pro eh, překonání všech eh, podvodných zařízení. Děkuji za tyto odpovědi. A teď je tady otázka odpovědí na písemné otázky. Otázka 7 a otázka 2. Eh, tam říkáte, že to může být až 500 krát překročeno, eh, když jde o emise v reálné situaci oproti emisím naměřeným v laboratoři. Mohli byste to trošku mm, rozvést? Myslíte si, že jedinou povinností je pro uspět u těch testů? A co pak je možné, aby to bylo bezpečné pouze v laboratoři a nikoli v reálné situaci. To by se mohlo také týkat, já nevím, třeba i airbagů nebo dalších zařízení, co pak mohou být spolehlivé pouze v laboratoři. Musí respektovat normy, které platí. Když je vypracována norma, musí být respektována. Když respektována není, musí zasáhnout členský stát. A když členský stát tak neučiní, pak komise může ovšem eh, pouze postupovat vůči eh, tomu členskému státu, nikoli vůči určitému eh, podniku. Já jsem vždycky respektovala tato pravidla, jinak by byla komise také soudním dvorem kritizována či odsouzena. Jsou tady prostě určité normy pro motory, podobně jako normy v jiných oblastech. A Důležité je, aby členský stát ověřil, jak to vypadá a zajistil respektování e, norem. Když se nerespektují, pak je třeba e, zavést určité sankce. A jestliže nejsou sankce na národní úrovni a komise se o tom dozví, tak e, zahájí řízení proti členskému státu. Pane komisaři, Eh, jak to je podle pravidel? Musí být všechno respektováno jenom v laboratoři nebo i jinde? Teď eh, máte na mysli ty staré testy eh, z Euro 5? Nepochopil jsem vaši otázku. Já se omlouvám, že to stále protahuji, ale uh, Eh, otázka 3 a otázka 4, tam jste eh, to celkem jasně řekl, eh, že nemůžete prostě nemůžete vyloučit z trhu vozidla, která podle Euro 5 až 500 krát emitují více škodlivin, než jak je to v laboratorních měřeních. Takže tady jsou nějaká, nějaké veličiny, které jsou stanoveny pro laboratoř, ale ne, ne, nevyžadují se v praxi. Ale my jsme provedli reformu testů a myslíme, že ten nový test byl lepší. Dokonce američané eh, měli ten názor, že naše testy v laboratoři jsou lepší. A jak se Eh, objevil problém Volkswagenu právě tak, že američané byli přesvědčeni, že test v laboratoři je lepší. Chtěli prokázat, že americká varianta je lepší a pak tedy navrhli určité testy a pak američané při diskusi s Volkswagenem eh, toto zjistil vlastně Volkswagen Eh, tady eh, řekl, že má tyto odpojovací zařízení, než by, Volkswagen, než by američané je objevili. Eh, tedy teď prosím otázka, o které hovořil pan místopředseda. O tom článku ve Vehicle Observer. To nejsou přece jenom nějaké mm, nepodložené zprávy, to je přece interní dokument Evropské komise. A tento interní dokument eh, se zmiňuje o tom, že emise nebyly kontrolovány a že je tady velké riziko s tím spojené. A Máme tady odhady již z roku 2010 ze strany JRC a to se dále potvrdilo v roce 2013. Takže již v roce 2010 se vědělo, že eh, emise NOx jsou v reálném provozu mnohem vyšší, než co ukazují laboratorní testy. Otázka tedy zní, proč jste nepožádal o to, aby se prováděly testy ze skutečném provozu. A proč jste nežádal od členských států, aby prováděli více kontrol vůči průmyslovým podnikům? My jsme, eh, podob, jak se s ním počítalo, eh, ze strany nařízení Euro 5 a Euro 6 Eh, my jsme zahájili reformu těchto testů. To je článek 14 a eh, také u bod preambule 15. To znamená, že my jsme vlastně už trošku šli dál, než jak v tu chvíli eh, to uvádělo JRC. Evropská komise požádala JRC, aby provedla takovouto studii. Vždycky Evropská komise žádala od JRC, aby našli adekvátní nástroj, jak zabránit emisím a jak zabránit používání podvodných zařízení. Práci odvedla JRC s eh, tou pracovní skupinou, kterou jsem vytvořil. Eh, a také eh, pokud je o časový harmonogram, tak tady byla dohoda i s radou pro konkurenceschopnost, která velmi Eh, schopně toto řídila a potvrdila vše, co bylo rozhodnuto skupinou 1521 a pak eh, také prováděno v rámci eh, plánu CARS 21. To znamená, že my jsme vytvořili test na silnicích a i podle ekologických organizací je to test, který je opravdu velmi dobře vypracován a my v něm jsme naprosto eh, průkopníci. Evropa je tady na průkopnickém místě. My tady bojujeme proti znečišťování eh, vzduchu a také eh, proti klimatickým změnám. Pane komi- bývalý komisaři Tajány, my jsme eh, slyšeli, že přestože komise si uvědomovala eh, toto nebezpečí a uvědomovala si, že tady je toto odpojovací zařízení, tak komise nic neudělala, eh, protože jen uváděla, že nezná žádný konkrétní případ. Ale když se nepodíváte na konkrétní kontroly, jak si můžete uvědomovat, že tady nic něco je nebo není. A ještě jedna otázka. V písemných odpovědích, které jste nám zaslal, říkáte, že od roku 2012 bylo vidět, že jsou určité mezery v legislativě. A 25. Eh, července 2012 jste poslal dopis členským státům, kde je řečeno, že je třeba posílit provádění příslušné legislativy, aby existoval účinný systém. Takže jaké tam byly konkrétní problémy, které se řešily? A když se eh, na to podíváme, tak to, co si myslíte, že se mělo změnit v legislativě, aby se zakryly ty mezery? My jsme eh, teď posílili a máme nyní návrh nařízení komise, což je výsledkem práce odvedené po roce 2010, kdy probíhaly veřejné konzultace Eh, ta připomínková řízení zaháje, byla zahájena v roce 2010, pokračovala v roce 2011. Máme tedy rámcovou legislativu pro ex post kontroly, pak jsou kontroly ex ante a pak máme ještě nový systém pro kontrolu emisí, a to je RDE e a testování v provozu. A to všechno uh, Eh, se odráží v rozhodnutí, která, které bylo přijato. Máme k tomu odpovídající vybavení. A navíc existuje strategie pro posílení trhu, protože na trhu byly určité mezery ve sledování trhu. A my jsme tedy měli návrh na řízení a akční plán a pak práci proti padělání. A tomu jsme se také v komisi věnovali. Děkuji. Eh, CARS 21, CARS 20, 20 to byl takový eh, kolektiv, takový think tank komise pod, eh, vedy, to však nesouviselo s implementací právních předpisů a vaší úlohou je implementace právních předpisů jakožto komisaře. A eh, v roce 2010 panovala velká nervozita, protože se vědělo, že JRC testuje. Proč jste se rozhodl nezveřejnit podrobné výsledky testu JRC. Pouze jste měl připravenou anonymizovanou verzi. Proč je to důležité? V USA totiž eh, jenom díky tomu, že ICCT dal eh, přesné informace úřadům USA o testu Volkswagenu, eh, zatímco vy říkáte, že jste neměl informace o odpojovacím zařízení. Proč jste se rozhodl nebýt transparentní a otevřený? Proč jste skrýval před poslanci parlamentu, před veřejností podrobné výsledky zprávy JRC v roce 2010? Pane Turmesi, vy mě dobře znáte a víte, že já nic neskrývám. Vždycky reaguji a vždycky se snažím být maximálně transparentní. Nicméně Joint Research Center je jediným oficiálním orgánem komise, které má eh, možnost získat úkol řešit tyto nesrovnalosti. A oni to sdělili také na workshopu v roce roce 2010 hovořili o výsledcích zprávy. To byl workshop v roce 2010. Můžete souhlasit i nesouhlasit, ale teprve, to jsou výsledky, teprve poté vyšel oficiální text JRC a současně jsme připravili pracovní skupinu pro revizi systému, abychom měli výsledky z reálného provozu. A trik komise byl takový nezveřejnit podrobné výsledky testů. Proč to bylo důležité? V USA totiž teprve detailní výsledky u VV vedly k dalšímu šetření a vedly také k tomu, aby se a další orgány zaměřili na to, proč VV nerespektuje testy. Proč jste se takto rozhodl? Pro mě to totiž byl rozhodující moment, když jste se rozhodl nepublikovat, nezveřejnit. A v zasedání s členskými státy nebyly prezentovány detailní informace, pouze anonymizovaná data. Nikdo tedy nevěděl, že tuhle hodnotu mělo VV, tam tu hodnotu Fiat, zatímco komise tyto informace měla. A na základě těchto informací jste mohli vědět, že VV z Německa nehrálo fér. Toto VV konkrétní bylo homologováno ve Spojeném království a mělo ty a ty výsledky. A vy jste ty informace měl a rozhodl jste se záměrně tyto informace neposkytnout. Děkuji vám. Bohužel říkáte věci, které jsou nepravdivé. Připomenu výsledky z USA cílem ICCT, tedy Mezinárodní rady pro čistou dopravu, bylo ověřit, zda americký systém je efektivnější než evropský systém bez RDE. Snažili se tedy dokázat přesný opak. Když ICCT pak Eh, přešlo eh, k jedné agentuře, kterou má eh, jí v USA, zatím, co v Evropě je samozřejmě agentur více, tak zjistili, že Volkswagen má odpojovací zařízení. To byli samotní Němci, kteří řekli, že Volkswagen používá odpojovací zařízení. Můžete se obrátit na agenturu zpráv. Všechny informace se k vám dostanou. Komise nic nezakrývala. Byli jsme velmi transparentní. tady mě obvinujete z nějakých triků, ale přitom máme informace o v, od VV, máme orgán, který bere tuto práci vážně a snaží se nalézt vysvětlení, jak, co se děje, jak se obchází ten cyklus. A proč vy, jakožto komisař pro průmysl, jste se rozhodl nepožádat Německo, nepožádat Itálii a nikoho jiného o Eh, informaci, proč mohou zmíněná vozidla splnit testovací cyklus? To je zásadní otázka. Nebojte se, dostanete odpověď. Já se vždycky snažím zajistit rovné zacházení. Někdo však přesáhne vymezenou dobu, protože je odpověď důležitá. Prosím o stručnou odpověď. Nikdo neinformoval komisi o e, použití odpojovacích zařízení. O tom jsem nebyl nikdy informován. Cokoliv se dělo proaktivně, samozřejmě pokud by k nám někdo zašel a řekl, změníme systém kontrol, pokud nám někdo navrhne změnu pravidel, dobře, ale my jsme v komisi také již udělali dost práce. Komise přeci nemůže sledovat jednotlivé společnosti, pouze porušení zákona. Jako výbor má 20 členů. Děkuji. Děkuji. Pokud dojde k překročení eh, maximální povolené hodnoty NOx, eh, ať už v důsledku odpojovacího zařízení nebo zkrácené testovací hůtě na základě manipulace s testovacím zařízení. Eh, komisař, my jsme měli simulace testů, včetně testů v reálném provozu mimo město. Ty testy však nestačí RC, proto byl požádán, aby se zaměřil na eh, přísnější text, testy a aby přednesl návrhy. Nejefektivnější test však nebyl přijatelný pro představitele výrobců. RDE je nejlepší cestou, jak se vyhnout diskrepancím a zároveň jak zajistit, aby automobilový průmysl využil všechny legitimní prostředky ke snížení emisí během laboratorních testů, během celého cyklu laboratorních testů. Chtěli jsme tedy přísnější pravidla, měli jsme rámcovou směrnici hm, a přáli jsme si také testy v provozu. To je jediné, co můžete udělat, pokud chcete zredukovat emise. Článek 5. Podle něj by výrobce měl produkovat eh, vozidla eh, včetně využitých komponentů tak, aby i běžná vozidla splňovala nařízení, vůbec právní předpisy. Jak v normálním užití, jak sám definujete normální nebo běžné užití motorového vozidla? To je přeci smyslem nařízení zlepšit kvalitu našeho ovzduší. A jediná možnost, jak kontrolovat je dodržování, kontrolovat reálné emise v reálných podmínkách. Co si o tom myslíte? Já jsem o tom přesvědčen. To je základ, podle něž jednáme. Článek 14 nařízení a úvodní ustanovení 15 nařízení řízení Evropě a Euro 6 stanovuje postup realizace nových testů, abychom se diskrepancím vyhnuli. A JRC také zmiňuje, že cesta, jak se vyhnout odpojovacím zařízením, je přísnější nastavení eh, stropů pro testování emisí a to nás také ochrání před podvody. Výborně. Ačkoliv je trošku směšné, že se ten špatný test používá i nadále. Já jsem se snažila také změnit standardy v tom a ustanovení v tomto textu, ale samozřejmě jsou již připraveny podmínky pro nové typy testů RTE například. Ale samozřejmě důležité je nastavení harmonogramu. No, Odpovědi je, musíme si uvědomit, jaké jsou možnosti, a to i uprostřed krize. Právě proto došlo k tříletému spoždění, než jsme získali schválení parlamentu jako soku jako rady, prostě proto, že jsme najednou byli tlačeni ke zdi a museli jsme finanční prostředky využít náležitě. Zároveň jsme chtěli jednat co nejefektivněji. A pokud jde o automobilový průmysl, dělali jsme maximum. Parlament zde hlasoval pro velmi explicitní test, podpořil práci, kterou komise odvedla. A je tedy zřejmé, že výbor Envy se rozhodl již eh, nepřipravit stanovisko ke CARS 2020 a nyní poslední část mé otázky. Co si myslíte o pobídkách k podpoře prodeje automobilů, které ve skutečnosti znečišťují víc než tvrdí, tedy na základě euro 3, euro 4, euro 5, euro 6? Je to v souladu s nařízením 615.07? Nebylo by naopak lepší neposkytovat ty pobídky průmyslu, který vlastně dělá opak, než si přejeme? Odpověď. Vznikly tři iniciativy. Jednak projekt pro elektromobily, eh, financování elektromobilů, a pak e, vůbec prototyp elektromobilu, který by se využíval v závodech. Měli zmiňujete také pokyny. Myšlenka podpory nejlepší nebo nejnovějších modelů, které podle standardů e, odvětví znečišťují nejméně aniž bychom porušovali pravidla pro státní pomoc. Chtěli jsme tyto cesty podpořit, tato zelená auta, iniciativa zelených aut, Green Cars, která byla zapracována do rozpočtu i v horizontu 2020 700 miliard eur, bylo vyčleněno pro inovaci a výzkum A já samozřejmě o elektromobilech mohu hovořit velmi dlouho. Děkuji vám, děkuji vám, pane Tajany. Vy jste odpověděl na otázku čtyři písemně. A tam se objevuje velmi důležité téma. A sám mu také přikládám velký význam. Možná bych vás požádal, abyste se k tomu vyjádřil přesněji. Zmiňujete totiž, že Evropský parlament vás nikdy neupozornil na existenci odpojovacích zařízení. Nedostal jste žádný požadavek od Evropského parlamentu vyšetřit existenci těchto zařízení. My si je všichni eh, uvědomujeme, že komise podléhá parlamentnímu dohledu. A to zdůrazňuji, protože právě parlamentní výbor jako ten náš musí e, také e, prokázat svoji smysluplnost. E, a konečným cílem musí být odhalit potenciální problémy v systému a to je velmi zásadní i s uvážením, že Evropský parlament by měl dohlížet nad prací komise. A moje otázka tedy zní takto, už jste se o tomto tématu zmiňoval. Proč? Nebo jinak můžete tomuto výboru potvrdit, že EP nebyl informován o těchto diskrepancích v emisích NOx naměřených v laboratoři naměřených v provozu, tak jak to zjistila zpráva JRC. Proč Proč EP ne, nejednal? To je tedy zásadní, pokud tedy Evropský parlament ne, nevystoupil v oblasti emisí NOx, jaké by bylo správné fórum nebo v jakém výboru by bylo potřeba vystoupit vzhledem k tomu, že jde o citlivou otázku eh, pro EP. Jakou otázku byste tedy položil, eh, nebo na jakou otázku byste reagoval ze strany poslanců? Děkuji odpověď. Většina žádostí, které jsem dostal, se vztahovala na krizi v automobilovém průmyslu, ztrátu pracovních míst. Většina poslanců měla obavy z uzavírání továren eh, na automobily eh, a propouštění lidí a tam jsem dostal spoustu dopisů od poslanců z různých politických skupin žádajících o výraznější aktivitu komise zaměřenou na vyvážení potenciální ztráty 12 milionů pracovních míst v sektoru automobilového průmyslu. Ehm, o to se parlament tehdy snažil, o to usiloval abych byl zcela upřímný a otevřený, žádný poslanec se mě neptal na odpojovací zařízení, žádný poslanec nezmiňoval eh, odpojovací zařízení. Nebyla o tom zmínka v dokumentu KARS 2020 ani v parlamentní rozpravě. Ještě budu upřímnější. Eh, na počátku roku 2010 pane Vobels předložil písemnou otázku, co komise dělá, aby snížila diskrepance, které byly hlášeny eh, ze strany JRC, e takže se nastal, jaké konkrétní iniciativy komise zrealizuje. To byla nejpřesnější otázka k tomuto tématu, jakou jsem kdy od Evropského parlamentu dostal na toto téma. Později byla položena jiným poslancem stručnější otázka, ale ani pan Lange, ani pan Vels nezmínili téma odpojovacích zařízení. Pouze zmiňovali diskrepance, nesoulady. A komise byla odhodlána na tom pracovat. Cílem iniciativy CARS 2020 bylo vytvořit konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl. A to byly nejlepší cesty, jak dosáhnout našeho cíle. Nyní se dostáváme k druhému kolu. Tři minuty, prosím, kolegové. Ano, toto je plynulý přechod. Pane Tajany, já bych se rád zmínil opět o definici v nařízení z roku 2007, které je vágní, už jsme o tom zmiňovali mnohokrát, definice odpojovacího zařízení a přesněji výjimky, běžné užití, pak ochrana motoru proti zničení, no, poškození, ochrana za určitých povětrnostních podmínek a podobně. Nedostal jste nikdy otázku od zainteresovaných subjektů nebo občanské společnosti, proč je to definováno tak vágně? Protože ta vágnost je kořenem celého toho problému a skandálu, ke kterému došlo. Nedostal jste tedy nikdy otázku e, z řad veřejnosti nebo nevládních organizací, proč jsou ty definice tak vágní? To je výsledek výzkumu, který jsme začali na konci roku 2010. Proběhlo veřejné slyšení na eh, konci roku 2010 a 2011 proběhlo slyšení. Informace, které jsme dostali od těch, kteří se do naší iniciativy zapojili, eh, zmiňovali potřebu jasnějšího vyjadřování efektivnosti. Proto jsme se rozhodli připravit základ reformy směrnice o dodržování pravidel. My jsme tedy bezprostředně začali pracovat na fitness checku, vytvořili jsme pilotní projekt, hodnocení dopadu a budete vědět o pravidlech. Probíhal tedy test a reforma trvala určitou dobu a vzhledem k tomu, že už mám slovo, musím zdůraznit, že bych také byl rád, kdyby se se směrnicí skončilo do konce roku 2013, jak jsem zmiňoval v dopise ministrům z roku 2012, ale z důvodů, které byly mimo možnost, abych je ovlivnil, tedy Fitness check uvádí, že není možné revidovat pravidla, dokud nejsou plně implementována. Vždycky to má trvat minimálně pět let. To je také popsáno ve zprávě o hodnocení dopadu. Komisařka Běnkovská další další eh, prezentovali reformu a předchozí směrnice je něco, co jsem nemohl ovlivnit. Zároveň nejsem předsedou komise. Eh, musel jsem vždycky také eh, pracovat s rozhodnutími jiných. Otázka definice eh, odpojovacích zařízení v eh, legislativě USA. Neměli jsme se z toho poučit a využít to, neměli jsme se vrátit eh, ještě k roku 2007, to bylo opět v kompetenci vašeho předchůdce a neměli jsme využít té americké definice. Nebylo vůbec chybou, že jsme to nevyužili. Pane je velmi obtížné se vyjadřovat k iniciativám mých předchůdců, protože teď už má výhodu eh, toho, že znám situaci, jak se vyvinula. Netroufám si tedy komentovat práci svých předchůdců. Pan Ertuk, eh, děkuji vám. Pane Tajany, z toho, eh, co jste nám tu povídal, když dovolíte, udělám jakési schrnutí. Je pravda, že 5. července 2012 jste mluvil se zástupcem Schrader Electronics Alfonso Di Pasquale. Je to tak? Je to tak. Vy jste to konec konců potvrdil sám. V tomto rozhovoru šlo, a to jste říkal, že jste eh, nikdy nevěděl o žádných podvodech nebo odpojovacích zařízeních. Ale eh, v tom rozhovoru a i v tom zápisu je naprosto jasné, že se hovoří o cycle beatingu a type pressure monitoring systems. Takže jde o tlak v pneumatikách, ale jde o podvod, který vám pan de Pascual tehdy sdělil. Pak 25. července 2012 píšete dopis, to je pravda, těm několika odborným ministrům a zde, a tady vám odporuji, nepíšete jasně, co a jak, ale jste velice obecný, že členské státy mají posílit dohled na trhem. A teď otázka, pane Tajány. Podle mě jste o tom problému nemluvil dost konkrétně. Myslím si, že jste velice dobře věděl, že zde jsou nesrovnalosti a, a to nechápu. Jste nezadal příslušné úkoly společnému eh, Joint Research Centru, tedy JRC. E Proč jste to neudělal? Ani jednou na schůzce s panem Depasquálem nezaznělo eh, nic o eh, zařízení na kontrolu tlaku, my jsme hovořili o motorech, mluvili jsme o pneumatikách, mimo jiné protože o pár týdnů pak byly zavedeny nové standardy. Je jasné, že průmysl se o to zajímá. Ale eh, s ním tam konec konců byl i jeden poslanec, A myslím si, že zápis té schůze může být klidně zveřejněn. Konec konců byli tam i úředníci evropských institucí. Ale já jsem se vás na toto neptal. Tak ještě jednou německy. V těch poznámkách, které máte vy a které máme my, se velice explicitně hovoří o cycle beatingu. To znamená o nějakém překonání cyklu. To znamená, tam je jasný odkaz pro vás, že něco nebylo v pořádku. A vy nám teď tvrdíte, že nespočítáte, kolik je 1 plus 1. Tedy, že na jedné straně máte informaci o tom překonávání cyklu a na druhou stranu nejste schopen uznat, že ty odpojovací zařízení se používala. Takže já se vás ptám znovu, pokud v tom ani vy nemáte jasno, to pravda nemůžete, protože nejste odborník, proč jste na to nepoštval, abych tak řekl, Joint Research Center? Po té schůzce jsem poslal velice ostrý dopis eh, orgánům pro dohled nad trhem. Joint Research Center neobdrželo žádné informace o odpojovacích zařízeních. Pan Depasqual mi poslal e-mail, já vám ho mohu přeposlat. Nezmínilo se tam Volkswagen, nemluvilo se tam o odpojovacích zařízeních. Pouze vyjádřil své obavy o pneumatiky. To je pravda. Nezlobte se, ale na to já se vás neptám. Mluvím o tom faktu, že vy jako komisař jste tehdy měl jednat. Já to řeknu ještě jednou. Ještě jednou německy. V roce 2013 eh, jste se odkázal na zprávu JRC z roku 2012 a tam se říká, že PEMS on road testing appears to be more effective on preventing a tak dále a tak dále. Takže pokud je toto všechno pravda, že říkáte, že jste o tom nevěděl, tak nejpozději v ten moment kdy ta zpráva JRC byla e, před vámi, ať už z nějakého důvodu e, se odkazuje o PEMS, to znamená, že tam už se mluví o těch odpojovacích zařízeních, tak nejpozději tehdy jste přece jako komisař, jako e, ochránce smluv, měl začít jednat a zahájit o proceduru pro porušení pravidel. Proč jste to neudělal? Procedura porušení předpisů, respektive eh, jakákoliv takováto procedura no, musí mít právní základ a přesné informace. Já jsem tehdy přesné informace neměl. O odpojovacích zařízeních se v žádných sektorech nemluvilo. O cycle beatingu jsem obdržel informace později. Tak to zkrátka je, to je pravda, tu nemohu změnit. Děkuji paní předsedající, díky pane Tajany, že jste přišel, eh, říká pan Giseke. Vy jste spontánně, spontánně souhlasil s návštěvou pan kolega Ferhojgen, eh, potřeboval na to čtyři pozvání, pak teprve souhlasil, takže děkujeme za váš přístup. Vy říkáte, že boj proti podvodům pro vás nemá prioritu a ve Špíglu se dnes píše, že vy jako tehdejší komisař jste byl příliš dlouho neaktivní. Co na to říkáte? co členské státy a příslušné diskrepance v testovacích cyklech. Neinformoval jste o tom? Byly členské státy do těch procesů začleněny a pokud ano, jak na to reagovali? No, já jsem novinář, ale tehdy noviny zkrátka lhaly. Nám se podařilo ty lži vyvrátit, a to za pomocí faktů. A to platí i o ICCT. Ale já jsem vždy velice tvrdě zasahoval proti podvodům. Inicioval jsem kampaň proti padělání a mm, ostatně jsem za to dostal i eh, ocenění za to odhodlání. Eh, byli to bulharští novináři, kteří se zaměřují na boj s podvody, kteří mi to ocenění dali. Eh, společně s komisařem Barnierem jsme vedli kampaně, jsme bojovali eh, s podvody s padělateli a to mohu podložit i dokumenty, budete-li chtít. členské státy byly oficiálně informovány během workshopu na konci roku 2010. A to bylo ještě před zveřejněním oficiálních dokumentů RC. Já jsem je vyzval, aby představili výsledky na tom workshopu a to proběhlo za přítomnosti zástupců členských států. Členské státy byly neustále žádány komisí, aby informovali o jakýchkoliv diskrepancích. Dokonce členské státy byly účastníky pracovní skupiny, kterou jsem založil, za účelem reformy testovacích systémů. A e, toho se členské státy aktivně účastnily, takže oni věděli, jaké ty problémy byly a jak je mají řešit. Členské státy se rovněž aktivně podílely na e, pracovní skupině na vysoké úrovni CARS 21. Evropský parlament se rozhodl tam nejít, protože padlo rozhodnutí předsednictva, ale členské státy zastoupeny byly zejména ty členské státy, kde jsou největší výrobci vozů, kde jsou nejvyšší eh, objemy výroby. Takže členské státy tam byly zastoupeny. Rada přijala dokument CARS 20, eh, CARS 2020, takže i oni věděli o těch diskrepancích, byli ovšem informováni. Takže kromě těch dopisů, které byly psány, kromě těch schůzí, které jsme měli a diskutovali jsme o těchto problémech, je zde také CARS 2020 a implementace tohoto. Opět celá řada schůzek s nevládními organizacemi, zástupci průmyslu a tak dále a tak podobně. A k tomu všemu došlo předtím, ještě než zasedala rada, takže víte, co se dělo. Děkuji vám, pane Tajány, já budu mluvit anglicky. Nejdřív stručná otázka, doufám stručnou odpověď. Ne. Říkám si, jak jste reagoval, když jste zjistil, že Volkswagen podváděl? Protože vy jste řekl, že jste o tom nevěděl nic. Jak jste na to zareagoval? Říkal jste si třeba, no proč mě to nenapadlo? Jak jste na to reagoval? A stručně, prosím. No, on si nikdo nemyslel, že by to bylo možné. Ani američané tomu nevěřili musel to uznat sám Volkswagen. A já jsem k tomu také nevěřil, protože tomu nevěřil nikdo. Já jsem udělal to, že jsem připravil nástroje, tak abychom se mohli využívat, eh, vyhýbat využívání odpojovacích zařízení, protože jsou zakázána, ale něco takového nikoho nenapadlo. Dokonce ani výbor pro životní prostředí to nepovažoval za možné. Nevím, koho by to eh, mohlo napadnout. Když jsme slyšeli o případu Daimler-Benz, tak jsme okamžitě zahájili příslušné postupy. No, už v roce 98 jsme zjistili, že někteří výrobci podváděli u těžkých vozidel. Takže asi jsme na to měli pamatovat, že ano. Další otázka. Jak si myslíte, že bychom do toho systému dohledu nad trhem mohli zabudovat trošku více podezíravosti, tak abychom do budoucna eh, najednou nepřišli k tomu stejnému? Protože jedna věc je co můžeme změřit, ale druhá věc je, zda někdo vědomě podvádí. Můžeme to do toho systému nějak zabudovat? Vy jste v oblasti sledování trhu pracoval. Co si myslíte, že můžeme udělat? No, já s vámi souhlasím. Pokud zlepšíme dohled nad trhem, tak to může fungovat. Proto provádíme revizi naří- eh, směrnice nařízení 715 a e, to má sloužit k posílení dohledu nad trhem. Pak je tady ještě akční plán, který e, byl vytvořen. Máme tady akci proti padělání e, v oblasti komponentů, náhradních dílů a tak dále. Ale samozřejmě potřebujeme nové standardy, nová pravidla. Nejlepší způsob, jak zabránit lidem v podvádění, není že půjdete za těmi podvodníky v Berlíně, Římě nebo někde. Je potřeba zajistit, aby ta technologie byla přímo v tom autě. Eh, pan Potočník řekl, že si myslí, že zde je nějaký systémový problém. Souhlasíte s tím, že celý ten systém je nastaven špatně, že nenacházíme tyto podvodné systémy? No, kdyby bylo snadné podvodníky odhalovat, tak eh, by bylo snadné vyřešit celou řadu problémů našeho světa. Ono odhalit podvody je vždy velmi obtížné. Eh, jak řekly všechny testovací organizace, tak eh, RDE je nejlepší způsob, jak odhalit podvádění, jak odpojovacím zařízením zabraňovat. I američané uznali, že to je nejlepší. Já si myslím, že to je asi ten nejlepší systém, jaký Evropa může použít. Eh, děkuji vám. Já se vrátím k definici eh, toho odpojovacího zařízení, eh, která je ostatně velice vágní. Americká definice je konkrétnější. Myslíte si, že bychom se z toho měli inspirovat z té americké definice? Certo, più precisi si è, e meglio si è. Ano, Čím to bude přesnější, tím to bude lepší. Tím to bude efektivnější. Odpojovací zařízení jsou velice sofistikovaná. Samozřejmě, chcete-li zachovat bezpečnost motorů, tak eh, o tom se mluví ve stávajícím nařízení, pakliže je toto známé před homologací, ale čím jasnější jsou pravidla, tím je to vždy lepší. Samozřejmě, pokud můžeme věci ještě dále vyjasnit, pokud můžeme být přísnější a vyjasnit si, co přesně myslíme odpojovacím zařízením, no tak to je jednoznačně dobře. Já samozřejmě nevím, zda všechny členské státy s tím budou souhlasit, ale možná bychom mohli mít nějakou a evropskou agenturu, která bude provádět kontroly. Podobně jako američané mají jednu agenturu, měli bychom ji i my na místo 28 agentur. Vím, že to nařízení zde kritizovalo to, že každý máme jiný systém, že potřebujeme jasnější pravidla, aby nedocházelo k těm diskrepancím. Měl jste nějaké podezření v tu či onu dobu pokud jde o prostupy typových schvalování v různých členských státech, které za to zodpovídají. A během vašeho mandátu jste se setkal s různými partnery. Jaké vztahy jste měl s nevládními organizacemi, které se zabývají životním prostředím? Co se týká eh, environmentálních nevládních organizací, tak ty hrály aktivní roli, byly v popředí celé věci hráli také svou úlohu v pracovní skupině CARS 21 a byli také součástí pracovní skupiny, která vypracovávala návrhy nových testovacích metod. Nevládní organizace hrály plnohodnotnou roli na všech schůzích, poslouchali jsme je podobně e, jako zástupce odborů nebo průmyslu. Všichni se účastnili té slavné schůzky 6.12.2012 tak jak to je reflektováno v tiskové zprávě komise. Já jsem se tehdy setkal se zástupci odborů, prodejců, ale i průmyslu. Noviny řekly, že atmosféra byla uvolněná. Eh, on se toho vlastně neúčastnil. Údajně podle novin prezident Volkswagenu, no, já jsem samozřejmě vždy velice rozvolněný na schůzích. Já se vracím ještě k otázce, která tady už padla od kolegy. Já se chci zeptat, zda e, mezi cycle beating a odpojovací zařízení vidíte mezi těmito dvěma pojmy rozdíl? Rappresenta in realtà lo strumento per effettuare. No, Odpojovací zařízení je využíváno za účelem podvodu, ale ten tzv. cycle beating nemusí být používán za účelem podvodu. Odpojovací zařízení je vyloženě podvodné. A Volkswagen podváděl, protože skrýval, co se skutečně dělo a používal nelegální systém. A v té době, proč jste nepožádali JRC za dobu vašeho mandátu, aby eh, ověřilo JRC, proč je tak obrovský rozdíl mezi výsledky z laboratoře a výsledky eh, v realitě. Solo su questo. Upřímně řečeno, JRC pracovalo na studii, kterou zadal můj předchůdce a měli řešit diskrepance mezi emisemi v laboratoři a na silnici. A já jsem pak JRC požádal, aby našli co nejlepší možný nástroj pro detekci těchto diskrepancí. A e, zjišťovalo se, proč je ten rozdíl a co se zjistilo? E, proč je ten rozdíl? Dal jste takový pokyn JRC, aby toto zjistilo? No, e, JRC je vědecký orgán spadající pod komisi provádějí vědecký výzkum, aby nás mohli informovat, jak můžeme ty diskrepance odstranit a chtěli zjistit, jaký je ten nejlepší systém za tímto účelem. Zasedala skupina ad hoc a e, skupina ke CARS 21. A Ti měli společně za úkol podívat se na ty čtyři systémy a zjistit, který je ten nejlepší. Aby se ty diskrepance omezily co možná na minimum. Vy jste nechtěl vědět, nezajímalo vás, co bylo příčinou toho rozdílu? Eh, zda se někdo nesnažil obejít evropský zákon? Ma erano i systémy, non, non, gli systémy... Podívejte, Tyto systémy byly propojeny s rychlostí, klimatizací, dezénem pneumatiky. Já jsem potřeboval vědět, co mám dělat já jako legislátor. Já nejsem vědec, jsem tvůrce legislativy. Já jsem se chtěl zaměřit na důvody těch diskrepancí a v té závěrečné zprávě RC se říká, že ten nejlepší systém je RDE, Real Driving Emissions, že to je nejlepší způsob, jak obejít jakákoliv ta odpojovací zařízení, takže to jsem já řešil. Děkuji vám, pane Tajány. Jsme rádi, že jste tu. Já bych navázala na to, na co se právě ptala kolegyně. Musím eh, říct, že eh, ve vaší odpovědi k otázce jedna se zdánlivě činí jakýsi rozdíl mezi odpojovacím zařízením a odpojovací strategií. Ehm, když se vás ptáme, zda jste si byl vědom těchto eh, zařízení a strategií, tak zmiňujete pouze ta zařízení. Ehm, podíváme-li se na příklad na otázku zastavení toho emisního systému po 22 ehm, minutách, tak bylo by to defeat device, tedy odpojovací zařízení, defeat strategy, odpojovací strategie, anebo cycle beating. Já jsem nerozuměl otázce. Zopakujte tu poslední část, tedy tu otázku. Má otázka je, jsou zde určité diskrepance mezi odpojovacími zařízeními a odpojovacími strategiemi, defeat devices, defeat strategies. Takže ráda bych znala váš názor. Co říkáte na fakt, že se ten emisní systém eh, vypne po 22 minutách? Je to tedy to defeat device, odpojovací zařízení, defeat strategy, odpojovací strategie, anebo cycle beating. No, byste se měli zeptat um, nějakého automobilového konstruktéra nebo inženýra. Oni musí říct, eh, kde je ta hranice mezi těmi třemi věcmi. Ale já vám odpovím politicky, konec konců jsem politik. Nejsem členem JRC, nejsem ani technik. Odpojovací zařízení jsou zakázána, protože se používají k podvádění. Na druhou stranu můžete používat určité systémy za účelem splnění pravidel v době testu. Tak třeba například, pokud splníte základové parametry pro vozidlo, já nevím, například nedochází k ne, nemáte určitý tlak eh, překročen nebo tak něco, tak jste v rámci limitu a je to v pořádku. Takže občas ta pravidla lze tak trochu ohnout a zkreslit tak realitu. Pokud chcete jiný výsledek, musíte změnit pravidla. Nová pravidla, nové testy. No dobře, a myslíte si tedy, že ty defeat strategies, ty odpojovací strategie jsou povolené a můžete je popsat, co to je? No, to je obtížné. Pokud se ty strategie používají a neporušují pravidla, no tak ve finále platí ta pravidla, že ano? Je potřeba zajistit, aby pravidla zabraňovala použití těchto strategií. To znamená, je potřeba změnit test a změnit pravidla. Změnit e, testy ex post i ex ante. A o to se komise za mého období snažila. Myslím si, že výsledky byly pozitivní. Pan Průst? Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Tajane. Jakožto zpravodaj Karas 2020 eh, se vracím k jednomu bodu, který mě připadá důležitý a který by nás dnes měl hodně zajímat. Jak jste zcela jasně řekl v akčním plánu Karas 2020, v kapitole o emisích Můžete potvrdit, že jste zjistil rozdíly mezi laboratorními testy a eh, emisemi ve skutečném provozu? A můžete také potvrdit, že v té době komise z vašeho impulzu již zahájila úsilí na změně testů? A protože technicky nebylo možné z hlediska eh, principu subsidiarity, jste nemohl nahradit národní eh, orgány pro kontrolu těchto testů, takže vlastně tady nebyl žádný prostor k působení. A právě protože tady tento prostor nebyl k dispozici, a kterou, co situace tu tedy odsuzují, chci říct si, abychom to jasně v odstavci 4 řekli. Již ve zprávě z roku 2000, eh, již ve své zprávě o KARS 2020 jsem eh, toto uváděl. Jednoduchou odpovědí můžeme jasně rozlušit, co je pravda a co pravda není. Děkuji. Non si poteva fare null'altro di ciò Eh, není možné udělat více, než co bylo uděláno. My jsme neustále respektovali všechna pravidla. A také jsme byli naprosto nezlomní v tom, že je třeba respektovat pravidla a hájit lidské zdraví. Eh, jestliže nebyly k dispozici informace a jestliže nebyly důkazy, které by se týkaly takových podvodných zařízení, eh, tak aby se zlepšilo zdraví eh, osob, ochran životního prostředí, ochrana podniků a ochrana trhu, eh, tak bylo možné udělat pouze jedno, změnit pravidla a pak změnit tady také eh, nařízení Euro 5, Euro 6 a tak to také proběhlo. Já jsem se držel mandátu, který byl dán komisi ze strany parlamentu a rady. Ve chvíli, kdy já jsem měl na starosti v Evropské komisi právě tyto otázky během prvního mandátu, jsem přijal celou řadu iniciativ ehm, v rámci strategie ehm, pro konkurenceschopnější a udržitelné vozidlo. A já jsem se nezměně neodchýlil od tohoto zaměření a ehm, prostě ve spojení Eh, politiky a průmyslu tady jistě často nejde o snětek z lásky, ale často o snětek eh, z rozumu, ale ty jsou velice často trvalé a spolehlivé. Takže říkáte, že jste rozhodoval jako politik a tedy politicky. Prosím, můžete vysvětlit důvody toho rozhodnutí? Věděl jste, protože jste dostal studii od JCR, věděl jste, že jsou tady určitá podvodná zařízení. A vy jste se politicky rozhodl udělat krok před a zkoumat nové metody. A já se ptám, proč se neudělal obojí? Co vám bránilo na jedné straně zkoumat nové metody a na druhé straně požadovat, aby se ověřilo, zda existují či neexistují podvodná zařízení a kdo je používá a jak. Nikdo nehovořil o tom, neinformoval komisi o tom, že existují odpojovací zařízení. Ani v parlamentu se o tom nemluvilo. Během eh, eh, zprávy CARS 2020 se o tom nikdo nezmínil když výbor pro životní prostředí se dokonce nerozhodl ani e, vypracovat zprávu ke CARS 2020, to znamená, že neměli vůbec žádné pochybnosti. Teprve poté propukl skandal Volkswagen, ale do té doby ani zkušenější poslance, než jsem já, o tomto nehovořili. Jedinou informaci, kterou jsme měli, a to vědecky prokázanou, byla uh, informace, že je rozdíl mezi eh, testy v laboratoři a testy eh, na silnici v provozu. Eh, prostě komise není policista, je součástí legislativního procesu. A já jsem takto postupoval, když jsem dostal o odůvodněné informace, začal jsem náležitě postupovat. A opakuji, pokud jde o emisi eh, chladicích systémů v Mercedes-Benz, tak jsme zahájili šetření. Komise není policií, to je pravda, ale jsou přece tady lidé, kteří čtou dokumenty. Není možné eh, pomíjet informace, které jsou k dispozici. Eh, my jsme se obrátili na JCR a JCR mají dojem, že nebyly využiti v rámci možných postupů. A to bylo politické rozhodnutí. Proč tedy jste nevyvodili um, všechny důsledky a nevyužili všech možností z JCR? Ve skutečnosti je to přesně naopak, pane Zorinu. JCR bylo využito, aby ověřilo ty rozdíly. JCR dostalo mandát, aby připravilo návrh textu, který by maximálně snížil rozdíly a textu, který by byl také užitečný v boji proti podvodným zařízením. A výsledek byl RDE, Real Driving Emission. A to jsme podpořili. Jak jsem říkal, opakuji to, eh, průmysl byl proti tomuto typu kontroly. Takže JCR tady sehrál svoji úlohu jako aktéra, ale také komise byla proaktivní. Já eh, jsem musel předložit nové normy, nové postupy, které by zabránily takovým rozdílům. Je tedy zbytečné se ptát, zda byl nějaký eh, konkrétní systém v Bruselu, který by spustil eh, alarm Nejdůležitější ovšem je, eh, aby tady byl kontrolní systém, který by kontroloval i alarmy. Děkuji vám. Děkuji, já nebudu hovořit o rozpojovacím zařízení. Moje otázky se netýkají odpojovacího zařízení. Moje otázka zní, proč jste nejednal případě nedodržení eh, právních předpisů, podle nichž mají motorová vozidla splňovat dané limity během běžného užití. To znamená, že již ty případy, které byly zjištěny, představovaly porušení předpisů. Proč jste nejednal Hodnocení situace na trhu je v rukou členských států. Členské státy o takovém problému neinformovaly a přesto je v jejich kompetenci tento dozor provádět. Eh, omlouvám se, říká to Jde o nařízení z roku 2009, to znamená, že platí přímo eh, pokud automobil bě, při běžném provozu nesplňuje limity, znamená to nedodržení předpisu. I členský stát musí něco dělat, ale pokud tak nečiní, je potřeba, aby reagovala komisa a obrátila se na členský stát. My samozřejmě musíme o takovém problému vědět, pokud někdo komisi eh, neinformuje. My máme 20 zaměstnanců, kteří se tam věnují a musí být informováni. Rozdíl mezi naměřenými emisemi, tak jak to uvádí zpráva JRC, vám ty informace sdělila. Ta nekompliance byla problémem, jak říkal komisař Potočník. Proč jste nereagoval? Eh, já jsem odpověděl velmi jasně. Už jsem řekl, že nelze stáhnout typové schválení. My to nemůžeme udělat, protože je to v kompetenci členských států a bez informací Evropská komise nemůže dělat nic. Já zde ale nehovořím o stažení určitého automobilu, ale o pokutování té země, toho členského státu, který daný model nestáhne. Pokud takový model má výraznější emise, než je povoleno, tak jak to uvádí zpráva JRC, a ten členský stát nejedná. Proč jste se na členský stát neobrátil? Proč jste členský stát v takovém případě nepokutoval? Já ještě jednou zopakuji. Pokud chcete zahájit řízení pro porušení legislativy Evropské unie, musíme k tomu mít právní základ a jasná fakta a ověřená fakta. A k tomu komise nemá dostatečné personální zázemí, ani to není e, naší náplní práce hodnotit situaci v terénu. Ehm, ať se nám to líbí nebo ne, taková situace je. Ale to je politická volba, tak to jste politicky rozhodl, protože v dopise komisaře Potočníka z roku 2012 je uvedeno, že panují obavy, že eh, tyto limity byly stanoveny tak, aby eh, se eh, automobily vešly do daného rozsahu v laboratorních podmínkách. Proč jste se politicky rozhodl nejednat? Odpověď Vážení poslanci, já ještě jednou zopakuji, že jsme reformovali testy, reformovali jsme rámcové podmínky, také uvažujeme o sledování situace na trhu. Já to nebudu probírat mnohokrát. Komise pravidla neporušila. A samozřejmě kdybychom se snažili nějak využít těch pravidel v náš prospěch, tak skončíme u Evropského soudního dvora, kam nás členský stát může pohnat, pokud má pocit, že jsme zneužili svých pravomocí pokud se snažíme například vystoupit proti nějaké společnosti, tak e, e, takový spor u soudního dvora prohrajeme. E, a politické rozhodnutí bylo změnit pravidla tak, aby pravidla byla účinná. Otázka. A zvažoval jste, zda tedy je pravda na vaší straně? My jsme dali mandát státu, aby ověřil, zda jsou pravidla dodržována. A pak ze strany společnosti Daimler-Benz dostalo, došlo k určitému porušení a francouzské úřady zakázaly prodej eh, určitých typů vozidel a pak dali informaci Evropské komisi, že ve vztahu ke konkrétnímu modelu společnost Daimler-Benz nesplňuje pravidla eh, pro chladicí tekutinu, kapalinu. A vy také říkáte, zní otázka, musíte mít dokla- důkazy eh, pro případné vystoupení u soudu. Odpověď kolik modelů motorových vozidel najdeme na trhu. Chcete, abych zkontroloval každé jednotlivé auto v EU? To přeci není možné. A rozhodně to není úkolem komise, aby prováděla tato šetření. To, co komise dělat musí, je zajistit existenci jasných pravidel. Zbytek je pouhá propaganda. Otázka. Proč jste ponechal data JRC anonymní? Protože kdyby byla deanonymizována, snáze by se to vyšetřovalo. Já na odpovědi trvám. Proč jste požádal, aby byla data ve zprávě z JRC anonymní, nekonkrétní? O jaké zprávě hovoříte? Zpráva z roku 2011 eh, od JRC, kterou jste zde citoval mnohokrát. Proč jste požádal, aby data byla anonymní? Co se týká anonymizace dat, já si přesně nepamatuji, ale vím, že proběhly testy některých modelů automobilů, ale ne všech. A tam bychom mohli očernit jeden systém oproti jinému, proto byla ta data anonymizována. Ale eh, o odpojovacích zařízeních v té době se nevědělo. A stejně jako jména eh, lidí neuvádíte, eh, je tam prezumce neviny. Eh, smyslem eh, zprávy bylo zjistit, zda existují diskrepance v emisích v laboratoři a v emisích v provozu. Proto jsme požádali JRC, aby provedla novou studii. Děkuji, říká předsedkyně, děkuji vám, pane Tajány, děkuji všem kolegům. Bylo to velmi intenzivní odpoledne, ale myslím, že můžeme říci, že proběhla dvě velmi zajímavá slyšení. Pouze jednu eh, věc bych ráda zdůraznila. Děkujeme tlumočníkům, kteří zůstali téměř o půl hodiny déle, říká předsedkyně. Tlumočníci také děkují.